So, dear colleagues, ladies and gentlemen, uh, it's uh, three o'clock. Vážení kolegové, 15 hodin, začneme tedy naše zasedání a já bych chtěl všechny přivítat. Prvním bodem je schválení programu a já bych navrhnul, abychom odložili bod číslo 2 na příští zasedání a také bod 19 Eh, pokud jde o delegaci do Afriky. A pokud nemáte žádných námitek, tak budeme postupovat tímto způsobem. Děkuji. Tím se dostáváme k bodu číslo 3. A jako obvykle tento, eh, toto zasedání je eh, webstreamováno a já bych chtěl všechny přivítat i ty, kteří nás sledují třeba v Líneburku nebo v Ljubljaně na svých obrazovkách, anebo třeba v Soluni. Myslím si, že toto je velmi důležité pro transparentnost. Máme k dispozici tlumočení, abychom tlumočení usnadnili. Hovořte prosím jasně, pomalu a dostatečně nahlas tak eh, aby to, co chcete sdělit, mohlo být řádně přetlumočeno. Bod číslo 4 a 5, společná rozprava o další obchodní dohodě mezi Evropskou unii a Singapurskou republikou. Bez prodlení bych chtěl tedy předat slovo našemu eh, slavnému zpravodaji který se ujal tohoto tématu. David Martin má slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl říci, že v mých navrhovaných doporučeních eh, Doporučuji, abychom odsouhlasili toto dohodu, a to z nejrůznějších důvodů, samozřejmě z, eh, ze strategických důvodů, ekonomických důvodů, ale také v souvislosti eh, s hodnotami. Já si myslím, že všichni kolegové si to uvědomují. Toto je již dlouhotrvající dohoda. Již v roce 2012 jsme tady některé obchodní umluvy do toho zahrnuli a další jednání začalo v roce 2013, takže naši singapurští přátelé na nás čekají již delší dobu. Ehm, toto je mm, pouze městský stát, ale je to velmi důležité místo pro Eh, obchod eh, v Asii a eh, dohoda se Singapurem by znamenala zvýšení obchodu v tomto regionu. Je tady několik tisíců firm z Evropy, kteří zde mají, které zde působí, mají zde třeba sídlo. A, a, a hlavní, hlavní benefit je samozřejmě Eh, nejsou pouze tarifní, tady jsou také netarifní bariéry, například věci které se týkají vozových parků, vytvoří se nové příležitosti pro evropské firmy, pokud jde o služby. A potom je také důležité připomenout, že se využívá pozitivní seznam služeb podle modelu GATS. Evropská unie také mm, bude mít větší přístup k veřejným zakázkám eh, podle GPA. A tento trh je opravdu nemalý, má eh, hodnotu 20 miliard euro ročně. Zaručuje se také ochrana eh, našich 190 eh, eh, GI, které byly registrovány. Singapur je pátým největším vývozním trhem, pokud jde o potraviny a nápoje z Evropské unie. Vedle ekonomických zájmů jsou zde důležité také evropské hodnoty, protože toto samozřejmě nebude nějak snižovat naše standardy, protože eh, produkty ze Singapuru budou muset naplnit eh, naše standardy a my tam samozřejmě také trváme na principu obezřetnosti eh, životního prostředí. Důležité je pro nás obhospodařování lesů, rybolovu a environmentální dohody, jakože například pařížská dohoda. Usnesení také vybízím strany, aby eh, využili ustanovení o eh, spolupráce v oblasti blaha zvířat, zejména pokud jde o akvakulturu a ryby. Eh. Pak tady máme také FTA, kde tady jsme vycházeli ze standardních formulací dohod ILO. Potom tady jsou nejrůznější ustanovení o diskriminaci a Eh, také pokud jde o eh, vynucenou práci, tak eh, tam mm, Singapur přijal naše podmínky. Já si myslím, že můžeme samozřejmě dále usilovat o další věci v rámci vyjednávání, pokud jde o úmluvu Mezinárodní organizace práce. A my doufáme, eh, že Singapur eh, velmi rychle příslušná ustanovení a úmluvy schválí. Potom tady máme také eh, kapitoly TST, kde jsou různé sankce. Pardon, ty nejsou zahrnuty do této úmluvy, ale můžeme vyzvat komisi, aby použila obecnou revizní doložku, tak aby tam byl mechanismus založený na sankcích v budoucnosti. Chtěl bych připomenout, že PC, který byl eh, schválen, má obvyklou doložku o nevykonávání eh, v případě, že by docházelo k porušování základních lidských práv. Potom ekonomické uh, hodnoty, eh, ty jsou, tedy ekonomická stránka je důležitá, hodnoty jsou důležité a potom také ekologická opatření. Toto bude první FTA, která vstoupí v platnost mezi EU a zemí ASEANu. Vyjednávání probíhá také s Indonésií, možná bude započato také s Tajvanem a Malajzí a i Vietnam. Tam také očekáváme, že brzy bude něco v tom směru předloženo Evropském, eh, v Evropském parlamentu. A Hmm. Singapur eh, je také součástí bloku TTP 11 a tady je velmi důležité, eh, aby eh, abychom se nespolehali pouze na USA, co by obchodního partnera. Je velice důležité, abychom posílili vztahy s východní Ázií a proto bych vás chtěl vybídnout, abyste eh, tyto věci podpořili. Ehm, mě by zajímalo, jestli vám stačí FTA jako taková, nebo vás eh, za, eh, abych, a mám zároveň probrat i ty další věci, které jsou na programu dohromady. Dobře. Místo pana Kellyho je tady jeho kolega. Děkuji, pane předsedo. Já tady nahrazuji našeho kolegu, ale nedostal jsem od něj žádné poznámky. Já vám nějaké dám. Ne, eh, děkuji. Myslím, že se obejdu bez nich. Um, já vám obecně mohu říci, že dobře víte, že EPP podporuje tyto obchodní dohody, které prospívají v Evropské unii. Myslím si, že je rozhodně na místě, abychom konečně začali řešit tuto dohodu se Singapurem to zmínil i pan zpravodaj, zdůvodnil také, proč to trvalo tak dlouho a proč uplynulo tolik let od té doby, eh, když jsme, kdy jsme začali eh, o těchto věcech diskutovat. Je opravdu na čase, abychom to celé dotáhli do konce a EPP rozhodně podpoří eh, v hlasování mm, na výboru i na plenárním zasedání tuto záležitost. Děkuji a nyní za AEKR má slovo pan Kamal. Děkuji. My tady spolupracujeme již dlouhá léta a v minulém parlamentu jsme se snažili toto dotáhnout do konce před eh, koncem mandátu minulého parlamentu a opravdu je neuvěřitelné, že to přetrvalo až do dnes a, a Junkera a další již tedy vyslali signál, že by si toto přáli dotáhnout, takže my to podporujeme. Já nemám žádné poznámky, naše frakce to všem plně podporuje. Já bych chtěl pouze poděkovat zpravodaji za práci a za eh, to, že nás vždy zapojoval do vyjednávání a i když tady byly rozdíly mezi frakcemi, hovořili jsme o nich a podařilo se nám vždy v eh, co největší možné míře dospět ke kompromisu. A jinak souhlasím s tím, co říkal zpravodaj. Lidé eh, samozřejmě si kladou otázku, jak se bude vyvíjet pozice USA, pokud jde o obchod a Trump tady různě eskaluje různé hrozby. A proto je důležité, abychom ehm, tady měli nějakou alternativu. A um, i pokud je o G7 a tak dále, si myslím, že je důležité, abychom tyto věci co nejrychleji ratifikovali. Já vím, že jsou tady některé otevřené otazníky, ale já doufám, že se nám podaří uh, uh, ty věci dále posunout, takže eh, snad se nám podaří získat velkou většinu pro tuto věc napříč Evropským parlamentem. Děkuji, pan Tremoza. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit stručně, tak jako mý předřečníci, nebude žádným překvapením, když vám řeknu, že skupina LD by si, chtěla, by si přála urychlit vyjednávání o všech těchto eh, obchodních dohodách a je dobrou novinkou, že pokud jde o obchodní dohodu se Singapurem, i italská vláda eh, dala zelenou. Víme, eh, že v Itálii tam není takový ten tradiční postoj, Eh, jako eh, v jiných eh, politických stranách, které jsou v moci v jednotlivých členských zemích, ale toto je dobré. Bude to znamenat, že posílíme vývoz do singapurské ekonomiky a já si myslím, že v Ázii je toto ekonomika Eh, která se velmi blíží Evropské unie nebo nejvíce, pokud jde o eh, právní stát a eh, mnoho různých standardů. Není to možná tak úplně stejné, jak bychom si přáli, jak říkal pan Martin, ale pokud bychom nepodepsali úmluvu se Singapurem, tak by to znamenalo, že bychom mohli skončit s prací tohoto výboru. Takže proto chceme eh, dát náš souhlas s touto obchodní eh, dohodou a také samozřejmě s každou jinou, kterou se nám podaří schválit během tohoto mandátu. Děkuji. Slovo má pan Žado. Ano, je to pravda že je skutečně lepší být finančníkem v Singapuru než třeba novinářem. Jistě, Singapur se e, pohybuje hodně, hodně nahoře na příčkách finanční, e, e, finanční činnosti, ale pak je tady zase otázka čistoty a právního státu a to by zase Singapur figuroval někde hodně dole. Eh, takže nejprve k těm finančním otázkám. Jistě vám neuniklo, že poměrně vysoký počet eh, odborníků na finanční záležitosti předvídá, že dojde k finanční krizi či ke E, finančnímu krachu, e, který bude mít stejný rozsah a dopad jako v roce 2008 a nebo i víc. E, takže Evropa se vyhrabala z té krize v roce 2008, jakým se způsobem, ale ekonomicky i politicky nevidím, jak to by zvládla tentokrát. Takže Singapur, nevím, jak se mu podařilo omezit ty otázky kolem finančních služeb, které zaznívají, myslím si, že to je dost znepokojivé pro evropskou ekonomiku. A ještě otázka udržitelného rozvoje. Vrátím se k tomuto bodu. Kolega říkal, že kapitola e, udržitelného rozvoje je kapitolou komunikace, která nemá co dočinění s všeobecnými dohodami, že tam jsou vždy sankce a tím, se, tím, že to stačí. No já si myslím, že v této oblasti je Evropský parlament dost tady necháván stranou. E, my bychom rádi, aby tato kapitola byla zrovna tak důležitá jako všechny ostatní eh, a není nás tu málo, jinak si budeme vykládat pořád nějaké báchorky o biodiverzitě, lidských právech a tak dále a tak podobně. Děkuji vám. Eh, Anne-Marie Miner for the... anne Miner eh, za GUE. Děkuji, pane předsedo. Dohoda o volném obchodu se Singapurem leží už nějakou dobu v šuplíku a nyní ji chceme ukončit, dokončit. Ale já k tomu mám poměrně závažné výhrady související především uh, s investicemi, především s těmi výjimkami. Myslím si, že není možnost ochrany jednotlivých eh, subjektů v oblasti nebo v okamžiku krizi, krize. V eh, setě je to vyřešeno lépe. Také to není dokonalé, ale je to lepší než tady. Otázka zní, jestli ten test tam musí být povinně. Potom systémy veřejného důchodového zabezpečení. To tedy nespadá explicitně po, do kompetence vlády, i tady tedy platí výjimky. Já bych se ráda zeptala, jestli skutečně je potřeba to interpretovat právě takto, protože se domnívám, že je to velmi nebezpečná výjimka a že bychom to měli dopodrobna prověřit, protože v, tomto, v této podobě je to pro mě nepřijatelné. A i nám jde především o to, aby nebyla pošlapávána práva okamžiku krize. My už jsme tu krizi zažili, to znamená, že nesmíme připustit takovouto deregulaci. Musíme si na to dávat velký pozor, jak to vypadá. Eh, z dluhy je možno je za dobře stanovených podmínek restrukturalizovat a jak to bude s těmi fondy, které jsou následně tedy předmětem jednání před americkými soudy. Eh, dobře, děkuji. A nyní tady další poslanci. Jako první má slovo Maria Arena. Děkuji. Asi vás nepřekvapí, že budu hovořit kriticky o této dohodě se Singapurem a vyzývám vás, abyste si přečetli zprávu Oxfamu. Eh, Singapur je vedle Švýcarské eh, to nejhorším daňovým rájem. Pokud eh, se evropští občané teď tolik bouří, tak je to hodně proto, že celá řada nadnárodních firm zde neplatí své daně. A pokud podepíšeme obchodní dohodu či ekonomickou dohodu jedním z těchto daňových rájů, tak svým občanům dáváme špatnou zprávu. A to je jeden z hlavních důvodů, proč si myslím, že se musíme postavit této dohodě. Eh, ano, jedná se o ní od roku 2010, ale eh, teď se argumentuje Trumpem. V roce 2010 Trump neexistoval a teď se využívá Trumpova loutka, abychom všechno nechali schválit. V roce 2010 neexistoval a přitom se stejnými argumenty podporoval vypracovával tento eh, dokument. Takže tady sdělujeme eh, našemu evropskému eh, milieu hodně zvláštní zprávu. Souhlasím s tím, co řekl kolega Žado ohledně finanční liberalizace. To je skutečně ta kapitola, která je nejproblematičtější ohledně těch finančních nástrojů. Jdeme směrem k deregulaci finančních nástrojů, zatímco bychom měli jít úplně opačným směrem. Je tady otázka rozvojové udržitelného rozvoje. Říká říkáte si jistě, že vykládám pořád to samé, ale pedagogika nic jiného netvaří, ne, ne, neříká. Co se týče ISDS, jsme prostě takto všechno opakovali a proto jsme to prosadili. A ohledně eh, toho eh, udržitelného rozvoje musíme rovněž všechny věci pořád opakovat, protože pak se nám snad podaří, aby ta dohoda byla dobrá. A musíme také chránit to ostatní. Hovoříme o investicích a úplně najednou na se tady objevuje Eh, eh, eh, postupně nějaké výsledky, zatímco u udržitelného rozvoje nikoliv. Takže sociální věci a věci planety by měly zasloužit si našeho zájmu. Thanks very much. Děkuji, Jude Curtin Darling. Děkuji. Já mám mnoho, velké porozumění pro naše singapurské partnery. My jako EU jsme v tom minulých letech způsobily poměrně zmatek. Eh, nejprve jsme začali eh, s jednou dohodou, potom jsme řekli, že chceme něco jiného, oni na to přistoupili, pak jsme řekli, že to je potřeba zase změnit, to znamená, že oni v podstatě pokaždé chtěli dohodu vol, o volném obchodu s EU, eh, přistupovali na ty změny, to znamená, že já mám pro ně velké pochopení, porozumění na tu dohodu, čekali velmi dlouho a já si myslím, že eh, šlo o to, abychom si tady dali naše vlastní věci do pořádku. Eh, my se budeme za chvíli věnovat té dohodě o ochraně investic, ale myslím si, že eh, v této situaci je smutné to, že od roku 2010 jsme tedy chtěli skutečné zlepšení, pokud jde o základní úmluvu eh, Mezinárodní organizace práce, pokud jde o ty základní standardy, jde o základní pracovně právní eh, standardy, práva a naše eh, <clears throat> Naši obchodní partneři říkají, že jsme tedy naprosto eh, transparentní ve svých požadavcích, ale nedošlo tady k žádnému posunu, pokud jde o ratifikaci těch posledních tří úmluv eh, eh, Mezinárodní organizace práce. Právo na schromažďování, právo na to, to že člověk nesmí být nucen k práci. To jsou naprosto základní práva v oblasti práce a jak řekla Marie, my jsme tedy věnovali čas na to, abychom eh, našli nebo stanovili lepší práva pro investory, ale nepodařilo se jim, nám najít čas na to, abychom zlepšili práva našich zaměstnanců, eh, obyvatel a já si myslím, že to je velmi smutné. Nicméně stále ještě zbývá nějaký čas na to, abychom v tom něco udělali a já bych byla velmi ráda, kdyby tedy sigamburské orgány e, v této věci něco udělali, aby tedy podnikli krok správným směrem, aby zahájili proces ratifikace těchto úmluv e, dříve, než budeme o té dohodě o volném obchodu hlasovat. Děkuji, pan Kelly. Děkuji. Já jsem tedy pro to, abychom tuto dohodu podepsali a ratifikovali co možná nejdřív. Jak řekla Jude, eh, Singapurci na to čekali velmi dlouho. Když jsme o tom diskutovali v loni, tak uh, Said řekl, že uh, to nabralo uh, neuvěřitelných a zarážejících rozměrů Eh, Singapurci projevili velkou, velké porozumění, velkou trpělivost. Já jsem byl spoluspravodajem v této otázce, to znamená, že jsem toho byl svědkem a eh, Oni trpělivě čekali na výsledek, nyní ten výsledek máme a myslím si, že bychom ho měli tedy schválit co možná nejdříve. Vím, že tady budou určité výhrady, ale ty sporné otázky budou eh, eh, vyvstávat ve vztahu ke každé zemi, ve vztahu ke každé dohodě o volném obchodu eh, s nějakou zemí. Eh, Singapur byl vybrán jako neutrální půda pro eh, různé konference pro eh, summit o ozbrojení a já si myslím, že je tedy velká šance, abychom postoupili vpřed. Bylo by dobré, kdybychom na tom byli podobně i s jinými zeměmi. My jsme tam byli jako delegace v loňském roce a celá řada otázek která, které tu dnes zaznívají, eh, zazněla i tam. Oni mají odlišné názory na eh, úmluvy MOP, ale bylo by dobré, kdyby eh, to tedy ratifikovali v každém případě. Není ideální ani to, když se ta úmluva ratifikuje a následně se nedodržuje. Pokud jde o celkový kontext, tak si myslím, že bychom tedy měli tu dohodu se Singapurem ratifikovat. Eh, bylo by dobré, kdyby se nám to podařilo se Singapurem, protože to by potom naznačovalo, že to bude možné i s dalšími zeměmi v této oblasti. Děkuji. No, eh, ano, já se domnívám, že Evropský parlament má nyní jedinečnou možnost, jak projevit svoji důvěryhodnost a jak přistoupit eh, k jednoznačným krokům. Myslím si, že bychom měli hlasovat pro tuto dohodu o volném obchodu se Singapurem a neměli bychom toto téma podceňovat. Říkal to konec konců i pan zpravodaj a další poslanci, kteří se chopili slova. My jsme neustále měnili a rozšiřovali naše požadavky, Máme před sebou partnera, se kterým jsme vždy vedli dialog a který byl vždy ochoten přistupovat na naše požadavky. To znamená, že v tuto chvíli musíme dostat eh, naší povinnosti a pokročit dál na této cestě. To je jedna věc. A druhá věc, neměli bychom se domnívat, že jsme na světě sami to zdaleka neznamená, že bychom měli přijmout všechno jenom, abych se nám podařilo ukončit tu dohodu nebo dokončit tu dohodu o volném obchodě. Ale v každém případě dnes v této souvislosti máme možnost prokázat sílu Evropské unie. Můžeme ukázat, jak jsme silní, když eh, důsledně eh, předkládáme svoje požadavky. A to se týká i jiných dohod o volném obchodu. Pokud jde o ten geopolitický kontext, tak i ten musíme samozřejmě brát v potaz a to vzhledem k tomu, jaký ekonomický význam tato dohoda o volném obchodu skýtá. Následně tedy můžeme ještě posílit naši pozici, pokud tedy budeme s našimi partnery eh, dále diskutovat, je možno dosáhnout ještě větších úspěchů, a to především pokud jde o úmluvy Mezinárodní organizace práce, ale také pokud jde o další standardy. I ty jsou totiž důležité pro naše země. A právě proto se domnívám, že v této fázi bychom měli co možná nejvíce využít dialogu a měli bychom jasně ukázat, že chceme pokročit dál v našich vzájemných vztazích. Právě proto musí celý parlament tuto dohodu o volném obchodu. Maria Martin Platt, please. Takže teď komise, prosím. Děkuji, pane předsedo, budu velmi stručná. Chci přivítat tuto zprávu od pana Martina a doporučení, co se týče doporučení ke schválení dohody. Já vím, že jste obšírně diskutovali důvodech, které eh, tady stojí pro uzavření té dohody a rovněž si myslím, že je důležité to, co tady naznačil zpravodaj a to znamená eh, myslet nejenom na ekonomické, ale také na geopolitické důvody. A já, když hovořím o geopolitických důvodech, tak tady nechci eh, nějak zdůrazňovat toho tu nepří příliš přívětivou eh, pozici některých našich partnerů, ale tady jde o to, co se domníváme, že jsou správné normy v FTA eh, ve chvíli, kdy řada eh, zemí v tomto směru také postupuje ku předu. Pokud chceme mít, eh, být slyšet, tak musíme v tomto také, také jednat. Tady možná jsou další země, které mají odlišné standardy. Singapur nám dává velice důležitou možnost, co se týče celé řady otázek, které tady byly zdůrazněny ať už se jedná o dočasný bailout pro finanční služby, což je v dohodě, ať už se jedná o ustanovení o udržitelném rozvoji, což by mělo umožnit nám, umožnit tomuto parlamentu, abychom i nadále tlačili na e, prosazování zásad, které jsou důležité. Pak je tady otázka e, úmluv Mezinárodní e, organizace práce a zlepšení situace v této oblasti v Singapuru. Takže celkově musím říct, že podporujeme návrh zpravodaje. A zase eh, chci připomenout, eh, že je nesmírně důležité ukázat, že jsme schopni naše normy uvádět v praxi a eh, zavírat dohody, které odrážejí tyto normy a chci říct, že celá řada z nás se snaží Eh, dělat eh, obdobné věci možná s jinými trošičku, jinými slovy, jinými normami. Pan eh, Martin, děkuji pane předsedo, děkuji kolegyním a kolegům za příspěvky. Co se týče pracovně právních záležitostí, tak souhlasím samozřejmě s kolegy. Chceme, aby Singapur podepsal ty tři základní umluvy Mezinárodního úřadu práce, což se neděje tak rychle, jak bychom si přáli. Já jsem v tomto směru naštívil Singapuru výboru eh, na expresní misi. Setkala jsem se s místo předsedou vlády, s ministrem obchodu, s celou řadou dalších představitelů eh, singapurské vlády a jasně jsem jim sdělil naše stanovisko. Eh, bylo nám vysvětleno, proč to prostě zatím není podepsáno. Bylo nám řečeno, že co se týče vlastně nucené práce, tak nic takového v singapurské realitě neexistuje a to nám bylo zdůrazněno a e, na druhé straně v rámci rehabilitačních snah jsou e, uvěznění e, organizováni do pracovních týmů a doufám, že tyto věci budou každopádně vysvětleny a dokončeny. Pak je tady otázka toho, co řekl kolega Kelly ohledně kolektivního vyjednávání a jsou tady určitá Eh, obvinění ohledně Google a sexuálního obtěžování na pracovištích. Eh, právě singapurští pracující v tomto směru byli jedni z nejaktivnějších, první aktivní při eh, eh, znášení sporu v této věci, takže tady to není v rozporu, ale každopádně doufám, že se ještě Singapur podaří podepsat ty tři klíčové úmluvy co nejdříve. A ještě odstavec 6, ano, je pravda, že s daněmi byl v minulosti problém, ale 21. června 2017 Singapur podepsal více stranou eh, dohodu, multilaterální dohodu ohledně eh, výměny daňových informací z OECD a souhlasil s tím, že tedy bude si tyto věci, eh, tyto informace vyměňovat a e, že se e, bude tedy e, maximálně snažit řešit otázky daňových úniků. Co se týče finanční krize, no tak to mě trošičku překvapilo. Myslím, že kolegové trošičku přehánějí. Podívejme se na Singapur, je to 5 milionů lidí, je tam, dejme tomu, hodně kapitálu, ale pokud by tady byla nějaká další finanční krize, tak si nemyslím, že to vznikne právě v, díky Singapuru nebo jeho vinou a rozhodně to nebude problém FTA. FTA prostě otevírá finanční trhy firmám z Evropské unie a nejedná se tady o to, aby nějaké singapurské firmy zaváděly své ne zcela třeba bezpečné systémy uvnitř unie. Pokud mají eh, kolegové nějaké jiné informace, já se na ně rád podívám, ale opravdu si nemyslím, že podepsání dohody se Singapurem by mělo vést k té velké finanční krizi. To je všechno všechno, pane předsedo. Děkuji. E, takže pozměňovací návrhy do pátku 13 hodin 9. listopadu. A tím jsme ukončili e, body 4 a 5 a můžeme se přesunout e, k bodu 6 a 7 a zas tedy k našemu kolegovi Martinovi. Omlouvám se, že budu kolegy dále nudit. Ochrana investic. Ano, je to velice důležité. Toto je vlastně první dohoda výhradně o ochraně investic a nemohu si odepřít to, že ještě před eh, rozhodnutím Evropského soudního dvora jsem Eh, plédoval za to, aby právě ochrana investic byla řešena samostatně. Eh, co se Singapuru eh, týče v této věci, tak se prokázal velice trpělivým První eh, kroky eh, se vlastně eh, počítají od roku 2014. Náhledně tedy systém ISDS byl nahrazen systémem ICS a v loňském roce Singapur souhlasil s tím, že ta dohoda bude takto rozdělena. Já musím říct, že si kladu otázku, zda u rozvinutých ekonomik, kde dobře funguje soudní systém, vůbec IPS potřebujeme a přitom Singapur je ještě navíc jedna ze zemí s kterou se obchoduje úplně nejsnadněji ve světě, ale už tady jsou BITs mezi Singapurem a 13 eh, členskými státy, Francií, Anglií, Nizozemím, Belgií a všechny tyto bilaterální smlouvy budou nahrazeny teď smlouvou IPA. A my jsme také v této formaci, pane předsedo, hodně diskutovali o, tomuto, o tomto systému ve vztahu k sitě a mohu tady ještě jednou připomenout ty hladní prvky. Je to vlastně stálý soud, stálý tribunál, eh, který není sestaven z E, členy vybran, z členů vybraných e, arbitrárně jednotlivými e, stranami případného sporu. Takže jsou to transparentní jednání s veřejnými slyšeními a vytváří se tady také možnost pro nevládní organizace, aby do věci vstupovaly a rovněž tedy Eh, jde o to sestavit dlouhodobě eh, multilaterální systém a také je tady článek o eh, udržení práva vlád regulovat. Takže tady absolutně nejde o to, že by snad vlády neměly možnost nadále regulovat. Navíc to jde nad rámec City, je to taková Sita plus a e, singapurský dokument IP jsou, zahrnuje tedy ten tribunál, etický kodex, e, a také e, ustanovení o tzv. bývalých soudcích, poté co jejich vlastně ten skončí jejich, jejich eh, období a zamezuje se tady práci v nějakých soukromých firmách poté. Takže to, že schválíme tento dokument, nám umožní dále pokračovat a rozvíjet investiční politiku Evropské unie a vy, eh, vy, vy, vyhnání těch toxických eh, operací z Evropské unie. Zároveň je to určitý model i pro další podobné země, protože chystáme něco podobného s Indonésií a brzy s Tajskem a eh, dalšími zeměmi. Takže toto by eh, bylo velice velice důležitým krokem při upevňování a zjednodušování eh, smluvních rámců a struktur mezi Unidí a Azií. Takže velice, velice to eh, eh, podporujeme. A samozřejmě i nadále musíme tlačit na to, aby investoři dodržovali své povinnosti. My bychom jim neměli dávat pouze práva, ale i povinnosti a závazky vůči třetím státům a v našem výboru jsme na toto vždycky vždycky dbali a zdůrazněvali to. Děkuji, pan Kelly, na dvě minuty. Sorry, I have to go and vote in ITRA. Ne, omlouvám se, měl jsem nějaký závazek na ITERE. Eh, já jsem chtěl být stručnější než pan Kelly ale myslím si, že toto nepřekonám. Já si myslím, že je to jasné. Víme, jak jsme se Singapurem zacházeli, zacházeli. oni udělali vše, co jsme po nich poče- požadovali. Um, a já vím, eh, že vy se nejste jistý, jestli potřebujeme ten jeden nástroj. Ovšem, eh, já si myslím, že to je takový vzor, který bude používán i pro jiné země a proto si myslím, ehm, že bychom zkrátka na to přistoupit měli a děkuji vám za ehm, to rychlé projednání. Pan Tremosa tady není, takže slovo má Janik. Já jsem vždycky úplně zaražen, ale vy se tu jménem svých politických frakcí. Ale slyšet dnes Brity, jejichž hlasování vedlo k tomu, že, chtěli odmít, že chtějí odmítnout eh, Evropský soudní dvůr a přejmout, přejmout zájmy eh, multinacionálních firm, to, to je politicky opravdu hodně zajímavé. Dobře, můžeme si vykládat eh, všechno možné o zlepšení ISDS. Eh, teď, teď je to ICS údajně, takže jsme jakoby všechno vyhráli. Aha, no dostali jsme se tedy do toho demokratického světa, dostali jsme se do ochrany veřejných politik a tak dále. Ovšem ty zákruty a léčky v obou těch systémech jsou úplně stejné. E, tady vlastně e, vzniká možnost, aby podniky a jenom podniky dostaly v současném světě úplně nový statut vůči státům. To je naprosto neospravedlitelné a z demokratického hlediska. Jak můžete vysvětlovat svým voličům, svým spoluobčanům, že dáváte nadnárodním firmám statut a přitom ta seznam nadnárodních firm v Singapuru je dlouhý. Je, ukažte mi nadnárodní firmu, která nemá filiálku v Singapuru. Já osobně o žádné nevím vy dáte nadnárodním firmám práva, která nedáte odborům, která nedáte spotřebitelům, která nedáte občanům. Takže v tomto světě dnešním já absolutně nechápu, jak se můžete eh, postavit za takovýto systém, který z hlediska demokracie je naprosto neospravedlnitelný. Pokud chceme ukázat, že Evropa není Evropou občanů, ale nadnárodních firm, no tak bychom nemohli jednat jinak. Vy chcete hlasovat eh, o této dohodě a pro ní. Přitom ještě nemáme rozhodnutí Evropského soudu ohledně eh, toho opravného prostředku, který žádalo Valonsko a další, eh, co se týče kapitoly investice. No takže omlouvám se, ale to je přece absurdní. Co by ospravedlňovalo nějaké zrychlování tohoto, eh, tohoto procesu schvalování, když tady čekáme na zásadní rozhodnutí? Takže vy tady vlastně demokracii podpír, eh, popíráte hned dvakrát. A to upřímně řečeno v dnešní Evropě není politicky udržitelné. Děkuji, Anne-Marie. Eh, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Um, ehm, umluva se Singapurem je Eh, první úmluvou v rámci eh, Lisabonské úmluvy s novými pravomocemi pro eh, komisi. Hm, a no teď to bylo předloženo před soudní dvůr, my musíme nejprve zjistit, jaké to bude mít důsledky, nebo bylo potřeba počkat. A soudní dvůr potom řekl, že toto je v národní, že něco je v národní působnosti, pak je tady smíšená působnost a proto je potřeba to předložit, tento odstavec národním parlamentům a komise se proto rozhodla, že právě ta jedna věc, ten jeden odstavec bude pojednán v nové úmluvě. Ovšem v roce 2017 Veřejnost Belgie požádala Evropský soudní dvůr, aby se zaměřil na ochranu eh, investic, zda je to v, eh, tak jako v rámci CETA eh, v souladu s evropskými pravidly. A já jsem přesvědčena, že to soud odmítne, proto je tady také studie k straným investičním soudům a ehm, generální advokát sdělil, že rozsudek přijde příští rok a to někdy v únoru a potom ten závěrečný rozsudek bude až po volbách, takže se to zase odsouvá a jde neustále o ten soudní systém pro e, investice a pokud my to teď uzavřeme bez rozsudku soudního dvora, tak e, to bude problematické. Já si myslím, že to by nešlo. Děkuji. Chtěla bych připomenout, eh, že my jsme eh, tady eh, také slyšeli veřejnost a ta agenda, kterou Evropská komise předložila, tak to bylo zamítnuto v rámci veřejné konzultace investiční eh, kapitoly, pokud jde o CETu, tak veřejnost byla naprosto kategoricky proti. A já tady velmi sympatizuji s argumentem eh, Davida, že tato eh, dohoda by nahradila těch 13 bilaterálních eh, dohod ISDS, které nejsou dobré, ale eh, my tady musíme zajistit, že tady bude eh, privilegovaný přístup pro nadnárodní společnosti. Ono by to bylo naprosto nemožné, kdyby Evrop, aby Evropská komise schválila text, kdyby preferovala domácí systémy těchto investorů. A kdyby se řeklo, že je tady právo chránit eh, investory, ale to by museli přistoupit na právní systém těch obchodních partnerů. A to bývalo bylo možné, nebylo potřeba vytvářet tady nějaké zvláštní nástroje, eh, které vytváří zvláštní privilegia a celá ta byrokracie, která s tím souvisí, by byla také, eh, bylo by také možné se jí vyhnout. Toto je opravdu špatná politika, protože zatím ještě nemáme tušení, jak rozhodne rozhodne soudní dvůr, pokud jde o investiční eh, kapitolu eh, CETA. A jako politici hlasovat eh, pro úmluvu, která může být schozena ze stolu soudním dvorem, protože bude v rozporu s evropským právem, to je opravdu velmi opovážlivé. A bez ohledu na to, co si myslíte o dohody o volném obchodu, nevidím tady žádný důvod, proč bychom měli eh, tuto eh, část eh, toho textu podpořit. A já jsem si jistá, že ehm, i voliči by s ním souhlasili. Děkuji. Já nevím. Jestli tady kolegyni více uklidním. Mám tady určité obavy, pokud jde o tuto úmluvu o ochraně investic a právě proto, když tady zavádíme eh, ty soudy pro investice, protože to je něco odlišného od ISDS a vadí mi, jakým způsobem komise rozhodla postupovat eh, v otázce systému soudu pro investice. Já si nemyslím, že myšlenka, že státy eh, by měla, měly určovat, pravidla pro zvolení soudců, eh, že by to bylo odůvodněné, zejména pokud jde o státy, které nemají za sebou velmi demokratickou minulost. A to jistě platí i bohužel pro Singapur. Je velice důležité, abychom eh, z toho soudního systému vyňali politické aspekty, aby jsme to nepolitizovali. A um, v této diskuzi bychom se každopádně měli zaměřit na zásadní paragrafy za odstavce. Uh, my vždy nakonec skončíme uh, vždy u toho, že diskutujeme o urovnávání sporu a to je ten zásadní háček a problém v té diskuzi, kterou tady vedeme, protože když se podíváme na uh, zásadní ochranu, tak se jistě shodneme na tom, co chceme chránit a co chránit nechceme. A pokud se potom eh, zamyslíme, mm, po té, co tedy eh, promyslíme tu základní ochranu, eh, jaké věci, tedy jakým způsobem chceme zajistit, tak uvidíme, že ICS je horším řešením, než byl ISDS. A já se obávám, že v tuto chvíli tady máme typicky evropský problém. Máme tady v Evropě interní eh, konflikt hm, v rámci frakce sociálních demokratů. Potom s toho uděláme celoevropský problém a potom Evropská unie eh, se snaží z toho evropského problému udělat globální problém tím, že všechny chce přinusit, aby, přinutit, aby přijali tento systém soudu pro investice. Takže eh, já bych Eh, nebo zkrátka stále tady zaznívá stejná kritika a já bych eh, chtěl říci, že to je, nebo že tu otázku, kterou bychom si měli položit, je, eh, zda tedy toto je horší než ISDS a zda si to chceme zachovat i přesto. Ano, opakování je matkou moudrosti a pokud se podíváme na ochranu investorů, tak je důležité, abychom tady měli vyvážené uh, kompetence a vyvážené síly a proto musíme chránit stejně tak životní prostředí jako práva pracovníků a já jsem proti tomu, aby tady byl nějaký systém, který bude eh, mimořádně eh, privilegovat investory. Byla tady také otázka položená soudu. Ano, je pravda, že eh, ji předložila jeden z členských států, a, ale uh, Myslím si, že přesto to musíme respektovat a nyní čekáme na to, až se soud vysloví. A myslím si, že je zatím ještě předčasné hlasovat o dohodě, ve které je ustanovení, které zatím ještě není eh, potvrzeno soudem. Diskutujeme o této dohodě již asi 10 let eh, a v těch dalších šesti měsících um, asi to rozhodnutí nepřijde, takže bychom měli být trpěliví, vyčkat rozhodnutí soudu a potom se rozhodnout podle toho, jak se k tomu postaví soud. Děkuji, pan Winkler. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já eh, si myslím, že tady je potřeba zopakovat něco, co řekl zpravodaj pan Martin. Myslím si, že to vyjádřil velmi dobře. Hovořil o tom novém přístupu Evropské unie díky tomu systému soudu pro investice a díky mechanismu prosazování, ehm, kde šlo právě o, o tedy prosazování těchto věcí. Já si myslím, že toto je krok před a sdílím stanovisko zpravodaje Davida Martina. Myslím si, že to je něco jako CETA+. Plus a v tuto chvíli je ten správný okamžik, protože pokud chceme být důvěryhodní v našem úsilí, pokud si přejeme, aby naše návrhy byly důvěryhodné, tak eh, teď jsme skutečně v novém eh, světě obchodování, nasloucháme občanů. Ano, to je potřeba a pokud tady máme nově nastavené pravomoce v Evropské unii, musíme odvést naši práci, soudní dvůr také odvede svou práci, my potom z toho vyvodíme závěry. A teď bych chtěl pouze kolegům připomenout, že nejde pouze o to, že Singapur měl bilaterální investiční dohody s evropskými členskými státy. Eh, ISDS tady je, funguje a sám od sebe nepřestane fungovat. A já bych chtěl připomenout, že některé členské státy EU, například má země Rumunsko, mají několik bilaterálních investičních smluv i s členskými zeměmi EU, které byly uzavřeny předtím, než jsme vstoupili do EU. A to je něco, co samo od sebe neskončí a proto my musíme udělat něco proto, abychom to napravili, změnili včetně toho, co se týká systému ISDS. Děkuji, Heidi Hotel. Děkuji. S velkým zájmem jsem si vyslechla kolegu Fjellnera, eh, který se vyslovil proti systému investičního soudu. Já bych ráda zdůraznila, že pokud vím, tak Singapur eh, tento systém ochrany investorů nepožadoval. Nepožadoval tento mechanismus ochrany investorů a podle mně je to již 13. země na světě, pokud jde o právní stát. To znamená, že mají dobře eh, fungující vnitrostátní právní systém, soudní systém. A já se tedy ptám, proč potřebujeme takovou tu dohodu. Ráda bych se připojila ke kolegům, kteří řekli, že ta Eh, dohoda nepřichází ve správný okamžik vzhledem k tomu, že tedy eh, čekáme na rozhodnutí soudního dvora, pokud jde o tu belgickou žádost. To znamená, že podle mě by bylo dobré, kdybychom tu ratifikaci odložilo, odložili. A nyní tady za komisi Marie Mart. Ještě jednou. Děkuji, pane předsedo. Ještě jednou se hlásím o slovo, ale budu velmi stručná. Je na snadě, že názory na to, jestli tedy potřebujeme systém ochrany investic nebo ne, jsou různé, ale v této souvislosti je velmi důležité to, co zdůraznil pan Winkler v naší diskuzi. My tady nezačínáme od nuly. Nezačínáme u prázdné eh, nebo u eh, situace, kde by nic nebylo. Nějaké instituce už tu jsou. Máme tu 13 dohod eh, mezi Singapurem a našimi členskými státy. To je skutečnost, kterou se tímto snažíme změnit. Zapojení investiční politiky do tohoto návrhu, se kterým jsme začali eh, v rámci CETY a se, eh, ve kterém tady pokračujeme, je tedy snahou, jak se zbavit eh, té investiční politiky, která se celé řadě z vás nelíbí, například ISDS. To znamená, že tyto dohody prostě potřebujeme jako znak, symbol toho, že chceme reformovat politiku ochrany investorů. Pokud tuto dohodu odmítneme, tak se vrátíme do situace, kde jsme byli eh, dříve k těm starým dohodám o investicích. Oni nezmizí, oni nezmizí, oni tu budou. A to znamená, že uzavření této dohody se Singapurem je pro nás velmi důležitým krokem v tom smyslu, že chceme dosáhnout podobného výsledku i v jiných zemích, které se také eh, hlásí k reformám, ať už je to Větnam nebo Mexiko. V diskuze pokračují také s Japonskem. A já se domnívám, že to tedy eh, přispěje k našim snahám, pokud jde o vícestranný investiční soud. Ať se vám to líbí nebo ne, musíme zkrátka nějakou reformu provést a ta reforma proběhne pouze tehdy, pokud tedy zavedeme určité standardy. Neměli bychom diskutovat o, pouze o mechanismech řešení sporů, ale také o tom, že tu máme eh, různé standardy. Eh, pokud jde o ten rozsudek soudního dvora, na který čekáme, tak ten se týká CETY. A CETA je dohoda, se kterou tento parlament již souhlasil, vyslovil svůj souhlas a bylo by velmi těžké vysvětlit našim singapurským partnerům, že to, že nemáme rozhodnutí o CETě, tedy brání tomu, abychom přijali nějaké rozhodnutí o e, singapurské dohodě, když už vlastně parlament dohodu CETA schválil. E, v každém případě, byť by to rozhodnutí bylo negativní, tak víte, že ta dohoda o ochrany investic nevstoupí v platnost dříve, než bude k dispozici to stanovisko, protože to vyžaduje ratifikaci od nitrostátních parlamentů. V tomto smyslu tedy máme čas na to, abychom upravili určitá stanoviska, určitá ustanovení, pardon, pokud tedy rozhodnutí Evropského soudního dvora bude negativní. V každém případě to bude velmi důležité důležitý signál. A o tom vlastně je i hlasování o této, ochraně, o, o této dohodě o ochraně investic se Singapurem. Děkuji, David. Děkuji, pane předsedo. Takže já bych jen s dovolením jinými slovy řekl to, co řekla komise. Ano, jistě, je tady argument v tom smyslu, že bychom to neměli eh, implementovat dřív, než budeme mít rozhodnutí eh, Evropského soudu, ale zároveň eh, přece Evropský parlament může žádat něco, co nahradí SETu. A chci ještě posílit to, co řekla komise. Měl jsem to říct v úvodním slovu. Na rozdíl od FTA, tady je třeba, aby se k tomu vyjádřili všechny národní parlamenty a to bude chvíli trvat. Zároveň tady nejsou žádné spory v procesu, takže hovoříme o e, e, určitém delším časovém několikaletém úseku, než to všechno začne platit a může se to ještě přizpůsobit dalším e, ohledům. Řada kolegů, řekla, že ne, začínáme od nuly, že máme bilaterální dohody, které jsou ovšem neuspokojivé, vzhledem k tomu, co tento parlament řekl v minulosti, z mého pohledu neuspokojivé jsou. Toto je nový systém a nehledě na to, co řekl Christopher, no, velká většina parlamentu žádá tento nový systém a má samozřejmě bude tady příležitost ho eventuálně odmítnout, to jistě, ale souhlasím s eh, kolegy, že Singapur je známý svým dodržováním práva. Eh, pravděpodobně se mi to říká snadněji než pro eh, komisi, ale opravdu se jedná o určitý model pro další azijské země. A ne všechny další země mají tak, tak dobrou eh, tak dobré renomé, co se týče dodržování právního státu a nepochybně nám pomůže jednání ze Singapuru eh, i v jednání s dalšími zeměmi. Eh, tam je zase potom ale takové jako šlapání do prostě jde o to, abychom nešlápli vedle a bude dobré mít takovýto základní dobrý model. Myslím si, že tady nejde o to, že by jsme dávali investorům práva bez eh, závazků a povinností. I nadále povedeme kampaně v tom smyslu, abychom prokázali, že investoři mají své povinnosti při investování v třetích zemích. Děkuji, pane předsedo. Předseda, děkuji. Pozměňovací návrhy do pondělí 12. listopadu v 18 hodin. Do 12. listopadu v 18 hodin. A to je závěr e, bodu 6 a 7. A my se teď e, za minutu e, posuneme dál s hlasováním. Budeme hlasovat za minutu. Thank you. Je 16 hodin a my teď začneme s naším hlasováním. Nejprve je to bod 8. Krásné rozdělování celních kvót uvedených v listině VTO. A je třeba se tomu věnovat kvůli Brexitu. A ještě než začneme Prosím. E, já, hlasovací seznam je na cestě sem, zatím jsem se nemohla zkontrolovat e, hlasovací zařízení, ale kartu mít budu. Dobře, děkuji. Nejprve tedy zkontrolujeme hlasovací zařízení a karty, takže testovací hlasování, zahajuji hlasování. Everybody voted. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Takže 31 členů je přítomných, všechno je v pořádku, takže můžeme začít na ostro. A nejprve tedy, jak už jsem řekl, bod 8, rozdělení celních kvót uvedených v VTO, bod 8 a první hlasování o pozměňovacích návrzích INTE. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A teď tady máme třináctku od Agri. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Agri 1 pro, proti, zdržel se, schváleno. Agri 2 pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. Agri 3 pro, proti, zdržel se, schváleno. Agri 4 pro, proti, zdržel se. Myslím, že zamítnu to, ale zkontrolujeme elektronicky. Agri 4. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Návrh je zamítnut. Agri 5 pro, proti, zdržel se, schváleno. Agri 6 pro, proti, zdržel se, schváleno. Agri 7 pro, proti, zdržel se, schváleno. Agri 8 pro, proti, zdržel se, schváleno. Agri 9 pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. A kdy 10? Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. A zpráva jako celek s těmito pozměňovacími návrhy schválenými zahajuji elektronické hlasování o celé zprávě. E, končím hlasování a velká většina je pro. Blahopřeji zpravodajovi k úžasnému výsledku. A někdo se chce něco zeptat? Prosím, vy? Chcete se něco zeptat? Ne? Bez mikrofonu. E, já jsem si myslel, že se Eh, že budete mít otázku ohledně zahájení meziinstitucionálního jednání. Spravodajka tedy žádá zahájení meziinstitucionálních jednáních a to také musíme provést elektronicky, takže zahajuji jedna eh, hlasování v této věci, prosím. A myslím, že zpravodajka je pravděpodobně pro. Končím hlasování. Ano, velká, velká většina pro. Děkuji vám. A teď přejdeme k bodu 9. Je to rozhodnutí Rady o uzavření dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unii a Japonskem. Kompromis 5. To je ten první, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, schváleno. 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 56. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 57. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 59 a 60 jsou stejné. Takže pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 61 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 62 pro, 61 zkontrolujeme elektronicky, dobře, zahajuji hlasování, hlasujeme o pozměňovací návrhu 61. Hlasování je ukončeno. A návrh je opravdu zamítnut. Teď 62 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 63 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 64 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme 64, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. 65 pro. Ne, návrh padá. 65. A teď tedy kompromis 6 pro, proti, zdržel se, schváleno. A teď možný přídavek 68 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se, schváleno. A teď kompromis 9 pro, proti, zdržel se, schváleno. A možné připojení z eh, 68 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdržel se, schváleno. První část ta padá pod stůl a druhé musíme hlasovat. Je to eh, pozměňovací návrh 96, druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A to samé nás čeká s toho jedničkou, druhou částí. Prosím pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 12 pro, proti, zdržel se, schváleno. A 1.06, druhá část, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 13, pro, proti, zdržel se, schváleno. A možné připojení ještě 101 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 1, 12, první část pro, proti, zdržel se, zamítnuto, druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A 113, druhá část pro, proti, Zdržel se? Zamítnuto. Zkontrolujeme to elektronicky. Dobře. 113. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. a možné připojení 115 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 117 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 118 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 119 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 120 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 123 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 14 pro, proti, zdržel se, schváleno. První část 125 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 129 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 15 pro, proti, zdržel se, schváleno. <laughs> Eh, kompromis, 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 162. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. možný doplněk 165 a 166, kdo je pro, proti, stačili se, schváleno. Zamítnut, omlouvám se. 169, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 170, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 171, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 172, 173, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 174, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 175, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Možný doplněk 179, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 180, kdo je pro, proti, Zdrželi se. Ověříme. 180 eh, ověříme, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 182 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 184 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 185, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout to. 187, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout to. 188 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 19, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část 189, kdo je pro, proti, zamítnout. Kompromis 20, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část 197, eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Druhá část 200, eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromis 21, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 23, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 222, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 225, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 226, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 227, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. 227, ověříme, zahajuji hlasování. Hlasování o konce. Schváleno. 228, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 229 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Další padá. 231, kdo je pro? Proti, zdrželi se, Myslím, že to bylo schváleno, ale ověříme, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce a bylo to schváleno. 232, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 233, kdo je pro, proti, zdrželi se, Myslím, že to bylo schváleno, ale ověříme. 233. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Bylo to schváleno. 234 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 235, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 236, kdo je pro, proti, Zdrželi se zamítnuto 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Oddělené hlasování 28, druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 29 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme třicítku. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 31 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 32, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 33, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ještě jednou. Hlašte se zřetelně. 33, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 4, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Oddělené hlasování k 44, druhá část. E, omlouvám se, říká pan předseda, o první části hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnut 46. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to bylo schváleno. Ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce, bylo to jasně schváleno. 47, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Mm, kompromis jedna, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. dva, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. šest, kdo je pro, proti. Šest, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 2 nebyl schválen, takže hlasujeme o 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to bylo zamítnuto, ovšem raději to ověříme, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnuto. Závěrečné hlasování o pozměněném usnesení elektronicky zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. 26 eh, hlasů pro, bylo to schváleno. Blahopřeji zpravodaji, který bohužel se nemohl dostavit k hlasování, protože byl zrušen jeho let. A nyní tady máme bod číslo 10. uzavření dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unii a Japonskem. Eh, takže dva pro, proti, eh, zdrželi se zamítnuto tři, kdo je pro, proti, eh, zdrželi se zamítnuto jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní elektronicky hlasujeme Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. A bylo to schváleno tak, jak bylo pozměněno. Dobře, bod 11. Budoucnost Evropy, to je také důležitá otázka. Kompromis 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ještě jednou, prosím. 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme pozměňovací návrh 8, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnuto. Kompromis 3, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, 20, kdo je pro, proti, zdrželi se, Uzavírám hlasování, bylo to schváleno. Kompromis 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se, schváleno. 22, první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromis 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 27, kdo je pro? proti, zdrželi se. Budeme to ověřovat elektronicky. Prosím, hlaste se zřetelně. Nyní elektronicky od 27. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 30D, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto 31, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme, zahajuji hlasování k 31. Hlasování je u konce a bylo to zamítnuto velmi těsně. Kompromis 8, kdo je pro? Pro, proti, zdrželi se, schváleno 37, kdo je pro? Proti, eh, zdrželi se. Jak hlasovali SND? Takže ještě jednou. 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověříme. Zahajuji hlasování o 37. Hlasování je u konce a bylo to zamítnuto. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Kompromis 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. A nyní kompromis 10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 40, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 11, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. A závěrečné hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Budoucnost Evropy je tímto vyřešena. Blahopřeji. A tím jsme tedy uzavřeli naše dnešní hlasování. Já teď na minutu zasedání přeruším, udělám přestávku tak, aby mohli odejít všichni ti, kteří odejít chtějí a prosím učiňte tak ve vší tichosti. Okay, dear Milí kolegové, nyní tedy přistoupíme k dalšímu bodu. A tím je přistoupení Samoji k prozatímní dohodě o partnerství. Spravodajem je David Martin, který má slovo. Omlouvám se, kolegové, že vás budu opět nudit ale jak jste si asi všimli, tak navrhuji, abychom vyslovili souhlas k přistoupením Samoji k prozentivní dohodě o partnerství. Já to ze dvou důvodů potřebuji za eh, podstatné. 1. Eh, ledna roku 2019 Samoa ztratí bezcelní přístup na evropský trh v rámci eh, konceptu všechno kromě zbraní. Prosím o klid, říká pan předseda taky bych chtěl mít takovýto, takovouto autoritu. Takže zopakuji to, že 1. ledna příštího roku Samoa tratí bezcelní přístup na evropský trh eh, v rámci systému vše kromě zbraní. Přístup eh, k prozatímní dohodě o partnerství eh, by tedy ovlivnil obchodní toky. Jedná se hlavně o výrobky a potřeby pro tělesné cvičení, gymnastiku a atletiku. To mně eh, připadá být zajímavé. To představuje polovinu vývozu do EU, potom jsou tam ovocné, zelené šťávy, dřevěné výrobky, eh, surový kokosový olej. Objem tohoto vývozu se zdá z evropského hlediska poměrně nízký. V roce 2007 to bylo 5,5 milionu euro, ale samozřejmě, že pro samojské hospodářství je to velmi významné. Eh, a proto je důležité, aby tedy měli i nadále přístup na náš trh. Druhý důvod, eh, protože chceme tedy Eh, tuto prozatímní dohodu o partnerství, eh, je to, že to vytvoří stabilní rámec. Já jsem v návrhu doporučení zdůraznil, že se to týká pouze zboží a že tedy navrhuje asymetrický a asymetrickou a postupnou liberalizaci. Eh, v průběhu 20 let bude Samoa liberalizovat 82,6 svého vývozu zboží, citlivé výrobky jako maso, ryby, ovoce a zelenina, alkohol a minerální voda, které tvoří 17,4 jsou působnosti vyňaty. To znamená, že IPA bude pro eh, samou mít pozitivní dopad. Další věc, jsou, to jsou ustanovení o spolupráci, eh, je tu jasné propojení s lidskými právy, s právním státem, s demokracií, to jsou tedy základní prvky dohody z Kotonu. A je tu tedy možnost přijmout vhodná opatření v případě toho, že tyto zásady budou porušeny. A já vím, že v ideálním světě to tedy nestačí a měli bychom eh, se tomu věnovat po té, co tedy eh, dohoda z Kotonu vyprší, eh, co skončí její platnost. My jsme se tedy na minulé schůzce se s velvyslancem Samoy bavili i o takových záležitostech, jako je globální oteplování a Oni v podstatě přistoupili na dohody v této oblasti, takže já doufám, že komise eh, s Fidži samoj, samou, eh, co možná nejdříve, vyjedná příslušnou dohodu. Eh, jejíž součástí budou také ustanovení v oblasti pracovně právních vztahů a v oblasti ochrany životního prostředí. Já doufám, že i my tomu tedy dáme svůj souhlas. Já ne, nevidím důvod pro to, proč bychom měli bránit vstupu vstupu samojských výrobků na náš trh, protože by to mělo eh, negativní dopad na jejich hospodářství a to je něco, co si určitě nepřeji. Děkuji. A nyní tedy dostanou slovo stínový zpravodajové, které tímto hledám očima. Nejprve Heidi Hautala, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pan zpravoda David Martin již zmínil to, že jsou tu určité nedostatky v té skutečné dohodě s Tichomorskými ostrovy a proto bychom tedy skutečně měli přimět komisi k tomu, aby revidovala tyto dohody a aby tyto nedostatky odstranila. Ráda bych v této souvislosti zmínila jednu věc. Není to žádná kapitola o obchodu a udržitelném rozvoji, eh, není to žádná kapitola o službách, je tu pouze jednoduchý odkaz na eh, doložky o lidských právech. Ale ráda bych řekla ještě další věc od 5. prosince roku 2017 je Samoa na černém seznamu EU, pokud jde o státy, které nespolupracují v daňových záležitostech. To znamená, že bych se ráda zeptala komise, co můžeme v této eh, věci udělat mm, díky této dohodě a jak to vypadá s přistoupením k této dohodě. Děkuji. Nikdo další se ohla- o da, žádný další stínový zpravodaj se nehlásí, takže nyní dostane uh, slovo Maria Arena. Uh, tady já, já tady mám jako stínovou zpravodajku paní Forenzu, ale pokud myslíte, můžete uh, promluvit i vy, paní kolegyně. Děkuji, paní předsedo, a děkuji také panu zpravodaji za odvedenou práci na téma dohodě o partner, dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Samou. Samoa je velmi malý stát. Má pouze polovinu plochy Lucemburska a Lucembursko je nejmenší země EU, ale je to daňový ráj, to znamená, že je tu příležitost k daňovým podvodům a pokud uzavřeme eh, Eh, se samou tuto dohodu o spolupráci, tak podstupujeme riziko, že tady budou probíhat nějaká nelegální toky. Já se tedy ptám, eh, jak je možné tedy, že uzavíráme dohodu se státem, který nedělá nic proti tomu, aby bojoval proti daňovému ráji. Eh, Eh, je to přeci tak, že tyto nelegální finanční toky sebou nesou určitá rizika. Eh, pan zpravodaj také hovoří o tom, že eh, tu jsou určitá ustanovení týkající se udržitelného rozvoje, ale já si myslím, že s tím nejsou zpěty žádné další důsledky a proto se ptám, proč tady nechceme mít něco závazného, pana, pane Martine. Ono totiž nejde pouze o formalitu. Jde o naprosto zásadní věci, ať už jsou to lidská práva, ochrana klimatu, zodpovědnost eh, podniků, společenská zodpovědnost podniků. Je to v zájmu našich zemí, ale také eh, v zájmu zemí, se kterými obchodujeme. Trvám na tom, abychom přistoupení samoji k této prozatímní dohodě o partnerství neschválili, byť tedy eh, tato země dostojí požadavkům rady. Měli bychom klást velký důraz na to, aby obchodní dohody s těmito zeměmi eh, byly dodržovány. Je to v zájmu našem i v zájmu eh, těchto zemí, které tady velmi trpí eh, daňovými podvody. A nyní Maria Arena. Děkuji. Já mám několik dotazů. Ten první se týká sektoru, který byl zmíněn Davidem Martinem, Eh, ohledně vývozu těch gymnastických zařízení. Já jsem se zeptala eh, velvyslance ze Samoj a ten nechápe ty údaje číselné, které byly ve zprávě uvedeny a nechápe, proč by tento sektor byl smlouvou nějak zasažen. Spíš se jedná o řadí, které tady putovalo mezi Samou a Evropskou unii sem a tam, takže proč tohle? A pokud by se tento sektor vyňal, tak v zásadě se eh, jedná o e, základní suroviny a potraviny e, v té smlouvě a vůbec to nejde směrem k diversifikaci vývozů, e, které země, která je v rozvojovém stádiu. Takže to je třeba si říct. A přitom tady vidíme, zájem Evropanů dostat se na samorský trh bez tarifů. Ptám se, zdali je tady nějak eh, zhodnoceno, jak by eh, ty daňové, eh, ty daňové úlevy se projevily na rozpočtu země a na její schopnosti se vyrovnat s tím nepříznivým schodkem v obchodních výměnách. A závěrem bych snad řekla, že nakonec Evropská komise, stejně jako vždy, využila nástroj, který je celním nástrojem, od 1. ledna Samoa už nebude moci využívat preferenčních tarifů směrem k Evropě a proto se využil tento nátlak, aby Samoa otevřela eh, své eh, brány, ale nedostane nic eh, na nádavkem, takže to je opravdu hrozivá reakce vůči zemi, která je takto zranitelná a nemyslím si, že to je férový vztah mezi samou a Evropskou unii. Děkuji. nad rámec všech těchto úvah, se kterými souhlasím, ano, je sama zemí eh, na černém seznamu daňových rájů. Nesmíme také zapomínat na základní práva a ty, ta nejsou dodržována. A já musím říct, že eh, tady se jedná o návrh, který není bez dopadu na lidská práva i v Unii. Tady je problematika dětí, které nejsou dost chráněny proti veškerým formám nátlaku eh, a násilí, sexuálního zneužívání, eh, nucené práce, tělesných trestů a tak dále a tak podobně. Takže tady máme na jedné straně eh, cnostné principy, ale vždycky to má takové dvě roviny, dvě rychlosti a před něčím zavíráme oči. Z historického hlediska chci říct, říct, že Samoa můžeme vnímat jako takový přívažek Austrálie či Nového Zélandu historicky a zeměpisně. A eh, Nový Zéland jako bývalá eh, koloniální mocnost má se samou eh, privilegované vztahy. Můžeme si také uvědomit, že tato dohoda hospodářského partnerství je takovým nebezpečným vstupem pro neo, no, novozélandské výrobky

do Evropské unie bez jakýchkoliv omezení. A tady si kladu otázku. E, vychází to z rozhodnutí Evropské e, komise z roku 2018. E, v té dohodě není uveden žádný kontingent. Nová, Nový Zéland a Austrálie prostřednictvím Samoj mohou zaplnit evropské trhy neregulovaným množstvím svého vlastního zboží. To je velmi důležitá věc věc. A já se na to vracím znovu, k tomu vracím znovu. Vracím se k dopadem k dopadu na životní prostředí. Všichni o tom mluvíme, ale teď vlastně ty velké principy zase pošlapáváme jménem konzumního způsobu e, života. Já si myslím, že dnes skutečně e, můžeme říct, a všichni odborníci tomu s, s tím souhlasí, že země může, dejme tomu, dát 2-3 e, zdrojů. Pak jsou tady 116 dohod v o volném obchodu. Tady eh, vlastně je to takový posun a už končím. Eh, žádáme od země, aby nám dala 12 až 13 zdrojů. To by nás všechno, všechny mělo vést k eh, trochu schlazení našich hlav a větší pokoře. Děkuji a komise paní Eria Askula, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně a poslanci, děkuji vám za vaše dotazy a připomínky a děkuji za kladný postoj zpravodaje. Chtěla bych říct úvodem, e, že je třeba se vrátit s k jednání z 24. října se zástupci regionu a na tomto jednání Šalamunské ostrovy a Samoa byly rovněž přítomny. Na tom jednání se zúčastněné strany vyměnily názory ohledně nutnosti vytvořit mechanismus pravidelného monitoringu a hodnocení dopadu této dohody. A to samozřejmě také bude zahrnovat představitele občanské společnosti tak, aby dohoda směřovala k cílům udržitelného rozvoje. Všechny strany dohody potvrdily svůj závazek pracovat společně a prosazovat e, obchod a udržitelný rozvoj a cíle udržitelného rozvoje prosazováním pracovních e, norem, norem v ochraně životního prostředí a správným, e, správnou zprávou s základními zdroji. Takže e, Evropská komise byla vyzvána, aby přišla s písemným návrhem ohledně společného monitoringu na e, příští jednání e, výboru. A to jsme také na sebe vzali, tento závazek. Všechny strany se také seznámily s stanoviskem Evropského parlamentu a rozhodli se také udržitelný rozvoj zapracovat do IPA a také e, tam zapracovat mechanismus zapojení občanské společnosti. E, rovněž se shodli na tom, že budou e, jednat o možnostech a rámci toho zapojení občanské společnosti do procesu hodnocení. Co se týče ustanovení o udržitelném rozvoji, tak zúčastněné strany byly příznivě nakloněny, řekla bych, e, tomu, že se tyto věci musí ještě projednávat a e, dopodrobná analyzovat. Teď jsme v první fázi tohoto procesu post, e, jednání po kotonu. Začali jsme vyjednávat ohledně těch společných ustanovení která budou figurovat ve všech eh, dohodách s AKP eh, a eh, budou tam velmi silná ustanovení o pracovně právních stazích, životním prostředí a právech eh, pracujících. Eh, po té, co tady bude dohoda, o post, eh, tedy dohoda post kotonu, po té, co vyprší úmluva z kotonu, tak budeme muset věci ještě upravit a tyto úpravy budeme realizovat v jedné fázi a uvidíme tedy, jak to dopadne s těmito ustanoveními. A co se týče toho eh, černého seznamu eh, daňových rájů. To jde trochu nad rámec eh, těchto dohod o hospodářské spolupráci, ale podobně jako při jednání se samou v kontextu výboru IPA, tak jsme o věcech diskutovali a sama nám dala záruky, že se těmito tématy zabývají a zabývat budou a že konstruktivně pracují na řešení. E, tato IPA může být rozšířena e, na další e, oblasti v později, třeba například na oblast služeb a tak dále. Pokud bude druhá strana souhlasit, Papua, Nová Guinea, první vlastně strana, se kterou to, to bylo projednáváno, také vyjádřila zájem se do těchto jednání pustit. Pak je tady otázka implementace stávající dohody. Samozřejmě e, musíme také e, bedlivě dbát na ten e, přístupový proces, proces post-kotonu a na další oblasti jako služby. Co se týče diverzifikace jako takové, tak musím říct, že děkuji za tuto připomínku, to je dobrá připomínka. Myslím si, že IPA je skutečně takový typ dokumentu, dohody, která je e, opravdu velmi zisková, velmi, velmi e, užitečná pro obě strany. E, Gvinea od roku 2011 velmi dobře implementuje tuto dohodu a je tady evidence, jsou tady známky eh, dobrého dopadu, jsou tady investice do eh, zpracování eh, tuňáků a vytvořily se desítky tisíc nových pracovních příležitostí, především pro ženy v zemi. My teď studujeme s partnery možnosti, jak tento úspěšný model realizovat také v dalších dalších eh, částech toho řetězce potravinového, ať už se jedná o eh, kokosové mléko a další komodity. Takže eh, prostě chceme, aby všichni vzali tento rozvoj za svůj. Dohoda z Kotonu je rámcovou dohodou pro tuto naší dohodu, obsahuje ty ústřední prvky, eh, podmíněnost v oblasti lidských práv a eh, ta opatření, která mohou eh, být spuštěna v případě pošlapávání lidských práv. Toto je něco, eh, na, eh, v čem chceme pokračovat i v těch nástupnických dohodách, takže eh, pokud tady teď o něčem hovoříme, tak je to třeba vnímat v určité fázi načasování. Děkuji, David. Budu velmi stručný. Děkuji paní kolegyni z komise za velmi souhrné odpovědi. Tady chci říct, že tady nejde o nějaké trestání či eh, vyhrožování. Eh, chceme eh, něco jiného než zbraně. A teď tady vlastně máme Papu Novou Gvineu a Fidži jako jediné státy, které v tomto s námi už spolupracují a teď se tedy snad připojí Samoa. Doufám, že implementací všech těch ustanovení a já nechá, eh, nevidím důvod, proč to samo odmítnout a eh, tady byly zdůrazněny ty kladné stránky celého procesu. Děkuji. Pozměňovací návrhy do 6. listopadu v 18 hodin, takže 18 hodin 6. 11. Bod číslo 13 to je certifikát pro lékařské e, přípravky, dodatková ochrana osvědčení. Paní Sanchez má slovo. Dá, prosím. Já jsem měla dotaz, protože jsem slyšela zástupkyně komise, Nedostala jsem odpověď ohledně evropské, rozhodnutí Evropské e, komise z 23. června 2018 ohledně výměn obchodních bez kontingentů, což si myslím, že je v rozporu s dohodou s Austrálií a Novým Zélandem. Komise, děkuji. Já jsem opravdu opomněla odpovědět e, na tento dotaz. Ano, Austrálie a Nový Zéland jsou hlavními vývozci směrem k Samoji. A když jsme vyjednávali eh, tu nabídku přístupu k trhu, tak jsme na toto samozřejmě mysleli. Eh, oni si nedělají starost eh, s tím, že by byli zaplaveni evropskými produkty, protože my zas tam tolik nevyvážíme. Spíš jde o strojírenská zařízení a pak jsou tady určité výrobky, komodity z Austrálie a Nového Zélandu. Ano, na základě Pacer Plus dohody a tyto eh, komodity by, dejme tomu, mohly ten trh zaplavit, ale PACE Plus ještě nezačal vlastně být uplatňován. Je tam ta klauzule MFN, to znamená, že pokud Samoa přistoupí později k eh, dohodě IPA, eh, tak PACE Plus bude přitom platit, tak to znamená, že všechny Eh, ty eh, výhody eh, směrem k Evropské unii ze samé musou, musí být také rozšířeny na Nový Zéland a Austrálii. Ale teď jsme o krok dál a IPA by měla vstoupit v platnost se samou předtím, než začne platit Pay Plus s Austrálií a Novým Zélandem. Pokud to ovšem bude obráceně, eh, to, čas, to načasování, tak sama bude i nadále chráněna, protože oni, eh, oni vyčlenili z těch seznamů eh, produkty, které jsou dováženy z Austrálie a Nového Zelandu a tam jsou vyráběny. Zpátky k zdravotnickým přípravkům paní Sanchez. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda Eh, vám stručně eh, řekla pár slov o tomto ochranném osvědčení pro lékařské přípravky. A eh, chtěla bych jít nad rámec toho legislativního návrhu. Organizace pacientů, kteří jsou tedy v terénu, kteří jsou v místech, vás teď sledují a já vás také zdravím i jejich jménem rozšíření eh, tedy eh, těch eh, ochranných známek na léčivé přípravky je náročným tématem. Nezapomínejme, že tady to všechno přichází v určitou historickou chvíli. Proč? Protože některé členské státy mají problémy. Mají eh, problémy s tím, aby eh, zajistili přístup k lékům, protože ty léky jsou čím dál tím nákladnější. A proto dnes říkám, že bychom se neměli eh, kojit s tím, že budeme zmírňovat negativní důsledky, ale měli bychom se spíš ptát, proč proč tady mít nařízení, které škodí společnosti a jehož výhoda v nejlepším možném případě je minimální? Takže já bych k tomu chtěla eh, zároveň přistoupit pragmaticky. Myslím si totiž, že máme možnost postoupit ku předu a já doufám, že všichni stínoví zpravodaji se mnou budou moci spolupracovat tak, aby tento text eh, dostal podporu co největšího počtu poslankyň a poslanců. Děkuji Evropské komisi za návrh, eh, který trochu zmírňuje negativní dopady návrhu komise CCP. Ale když jsme pojmenovali problémy, to nestačí. A já se obávám, že to je přesně případ tohoto návrhu. Já navrhuji, abychom šli dál ve třech oblastech, velice konkrétních. Za prvé, eh, vstup na evropský trh eh, už teď vlastně v oblasti CCP eh, brzy přes přestane eh, platit. A je zapotřebí, aby platili u generických léků, druhotných léků eh, rovná, eh, rovná pravidla. Státy z toho mají také zisk, ale zároveň si musíme uvědomit, že podnik, který vyrábí biosimulátory a generické léky, by měl mít možnost vstoupit na trh tehdy přesně, kdy vlastně CCP přestane platit. To je pro evropské pacienty naprosto zásadní a to je požadavek, který my musíme obhajovat. Potom aplikovatelný charakter opatření na ta CCP, která platí. Je třeba si uvědomit, že Eh, tady eh, musíme eh, si jednoduše věci spočítat. Pokud by šlo všechno tímto tempem, tak by bylo zapotřebí čekat ještě pět či šest let na získání prvních výsledků. A co s těmi velkými počty pacientů v těch následujících letech? Pokud nebudou výsledky hodnoceny dřív než po pěti letech, tak je to příliš pozdě. A nemysl, nezapomínejme na to, že tato výjimka podniky, eh, ne, podnikům neodejímá jejich eh, eh, ochranné známky pokud tedy bude jakákoliv firma na světě moci vyrá, prodávat v, v Evropské unii, tak teprve tehdy tak budou moč, moci učinit i evropské firmy. Co se týče transparentnosti a etik, etiket, Tady už se u vývozu o tom hovořilo. Je to pochopitelné, že tady existují přísná pravidla, ale nejdeme cestou e, vlastně chybných rozhodnutí. Měli bychom být hrdí na to, že už teď existuje systém e, do e, hledatelnosti e, a je to něco, co funguje dobře. Naštěstí žijeme ve světě, kde technologie nám umožní dobře zjistit původ léků, které spotřebováváme, aniž by musely být ty léky zapečetěny. Zároveň je zapotřebí, aby ty malé firmy byly chráněny, co se týče eh, informací, které podniky musí dodávat, eh, tak je samozřejmě zapotřebí, aby hygienické orgány měly k dispozici veškeré nutné informace pro to, aby chránili a mohli zaručit zdraví Eh, občanů. A pak jsou tady eh, zase určité obchodní eh, charakteristiky, které se na těch etiketách objevují. Jsou tady informace, které pro firmy, které generické léky produkují, představují vlastně další náklady a občanům a spotřebitelům to nic nového nepřináší. A nevytváří to e, zároveň prostředí nějakých rovných pravidel. Proto navrhuji určité pozměňovací návrhy. Děkuji za to, že jste mě vyslechli a samozřejmě jsme připraveni spolupracovat s dalšími frakcemi na této problematice. Hmm, děkuji. A v tuto chvíli budu hovořit za Daniela Kaspariho. Ehm, pokud jde o kontext, protože já si myslím, že my všichni na to nahlížíme z různých úhlů pohledu. Pokud mě inovativní léčiva um, nepřicházejí z čista jasná, ale uh, jsou vytvářeny ve složitém procesu, a my ani pacienti je neprodukujeme, produkují je farmaceutické společnosti. A pokud tady nebudou dobře ošetřena autorská práva, tak tady nebudou vznikat žádná nová inovativní léčiva. Eh, SPC byl zaveden kvůli tomu, eh, že eh, skutečná doba pro produkci byla stále kratší a kratší kvůli stále se prodlužovacím schvalovacímu procesu, ehm, kde docházelo stále eh, k novým komplikacím, takže mm, toto byl poměrně pragmatický způsob, jak to vyřešit a výzva pro komisi teď je nalézt velmi jemnou rovnováhu, aby nepodkopali eh, silné autorské právo, aby zároveň tady byla tato léčiva, nejenom pro Evropu, ale i pro celý svět a zároveň přispět k tomu, aby a zajistit, aby evropský úsměšný průmysl v této oblasti měl zaručen rovné podmínky eh, spolu s dalšími světovými eh, producenty, tak aby bylo možné vyvážet do těch zemí, které nemají SPC a tak dále. My si myslíme, že komisi se to podařilo velmi dobře a proto si myslíme, že je důležité, abychom se drželi původního návrhu komise. Nesouhlasíme s přístupem, eh, kterého se ujal zpravodaj. Myslíme si, eh, že ten je velmi na straně generického průmyslu. Oni samozřejmě přece závisí na inovativních léčivech a tomto odvětví, protože pak nebudou ani generika, pokud nebudou eh, vznikat ty inovativní léčiva. Takže ehm, my si myslíme, eh, že je potřeba se vrátit k původnímu návrhu komise. A závěrem ještě dotaz na komisi. SPCs nejsou jen důležitou součástí evropské legislativy v oblasti autorských práv a v oblasti inovací. Je to důležitá součást i obchodní politiky. O tom jsme přesvědčili také Kanadu v rámci úmluvy CETA. A neobává se komise, když dojde k těmto změnám, že vlastně Eh, povedou, eh, že to povede k tomu, že jiné země nebudou eh, uplatňovat SPC, o kterých si myslíme, že jsou velmi důležité. Nemyslíte si, že to hrozí? Děkuji další řečnice, děkuji, děkuji za tento návrh. Myslíme si, že je to kvalitní návrh a myslíme si, že by to mohlo vést k pozitivním výsledkům pro naše občany. Ovšem, chtěli bychom zdůraznit některé aspekty a prvky. Za prvé, myslíme si, že hlavním eh, cílem je přinést přidanou ekonomickou hodnotu, aby se zaručila pracovní místa v Evropě, aniž by se eh, podkopal stávající eh, režim IP. A proto si myslíme, že bychom se měli držet slibu, který vyšel i z posouzení dopadu Evropské komise. A dále tedy chci zmínit ty tři důležité věci pro naše frakci. Za prvé, eh, ty pozitivní dopady pro občany a možnost, že tento návrh opravdu povede k produkci eh, generik a biologicky podobných léčiv, aby občané měli větší přístup k léčivům a bude tady, eh, tady ten potenciální efekt, že tady budou evropští občané moci nakupovat biologicky podobná, biologicky podobná léčiva. A pokud budeme podporovat větší hospodářskou soutěž, tak bychom zároveň chtěli zajistit, že farmaceutický trh bude spravedlivým trhem. A proto je důležité, abychom investovali do vědy a výzkumu. Za třetí, bude to eh, také prospěšné pro evropské ekonomiky a s těmito, nebo za těchto podmínek, které jsem zdůraznila, souhlasíme s pozicí zpravodajky, eh, protože je potřeba snažit se dospět k tomu vyváženému přístupu prospěšnému pro všechny. Pokud jde o oznamování a uplatňování eh, toho zrušení, tak tam si myslíme, že to by mělo být eh, uplatnitelné pro všechny budoucí SPCs, tak aby se zabránilo narušování autorských práv. Pokud jde o eh, proces oznamování, podporujeme takové oznámení, které poskytne dostatek informací pro držitele SPC, ale Eh, nesmí to eh, zasahovat eh, do zveřejňování citlivých informací o výrobě. Pokud jde o IP orgány, tak ty by také měly dostávat toto oznámení. A potom několik klíčových věcí. Myslíme si, že návrh by měl otevřít možnost umožnit novým firmám vstoupit na trh, od, kteří, tedy pro ty, kteří začínají, ty by měli profitovat z podmínek, které to umožní. A waiver by se neměl uplatňovat na existující SPC, protože by to mohlo narušit právě eh, autorská práva. A e, za těchto okolností si myslím, že nalezneme takové řešení, které bude prospěšné pro tvorbu pracovních míst i pro občany. Další řečník. Děkuji, pane předsedo. Souhlasíme. Děkuji. E, tady je potřeba samozřejmě zachovat vše, co je potřebné pro dobrou hospodářskou soutěž producentů. Musíme se držet velmi restriktivních norem a měli bychom využít eh, ten možný potenciál, protože to by prospělo i spotřebitelům třetích zemí. Eh, pokud jde o odhady, v roce, jsou tady odhady, že v roce 2020 budeme mm, v situaci, kdy vyprší patenty eh, pro léčiva eh, za 90 miliard euro. Takže naše průmyslové odvětví eh, by tedy podle současných okolností mělo mít dobrou pozici, pokud jde o hospodářskou soutěž, ale samozřejmě tady potřebujeme určité pojistky, tak aby nedocházelo k reexportu Eh, do třetích zemí a potom opět zpět do EU. Ale nesmí se to s těmi restrikcemi přehánět. Musíme umožnit eh, evropským podnikům, aby se mohly rozvíjet, protože je tady eh, konkurence v podobě čínských firm a dalších. Takže podporujeme za naši frakci návrh komise, i když k němu máme určité výhrady. Například pokud jde o SPC, kterých by se dotýkaly změny. Zajímalo by nás, jaké a od jakého okamžiku, protože to bude mít velmi závažné dopady. Přáli bychom si, aby změny v nařízení eh, byly skutečně pro podniky prospěšné, zejména pro ty malé a střední. V tomto duchu také předložíme pozměňovací návrhy a těšíme se na dobrou spolupráci se spravodajem pokud jde o obecné otázky, eh, které souvisí s generiky a biologicky podobnými léčivy, nemůžeme samozřejmě vyřešit všechny otázky, které z této problematiky vyplývají. Musíme samozřejmě dospět k dobré rovnováze mezi eh, farmaceutickým eh, průmyslem a průmyslem generik. Musíme o to usilovat, ale samozřejmě nemůžeme v tomto krátkém textu vyřešit vše, takže bychom ovšem diskutovat neměli. Děkuji. Paní Ferhojen. Ferhajen. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji eh, všem, kteří hovořili přede mnou za jejich eh, připomínky. Děkuji všem za všechny jejich návrhy. A z mé strany jen několik poznámek. Slyším tady o tom, že musíme zajistit větší přístup eh, k léčivům a já bych ráda zopakovala, že hlavním účelem tohoto návrhu, eh, který eh, směřuje k jednotné strategii vnitřního trhu, je právě podpořit evropský farmaceutický průmysl. Pokud tedy posílíme hospodářskou konkurenceschopnost našeho průmyslu, tak to bude mít pozitivní vliv právě na přístup k léčivům a to je v tom návrhu podrobně popsáno napsáno. My bychom chtěli eh, dosáhnout tímto návrhem, že evropské společnosti budou mít prospěch ze zvýšené globální konkurence, schopnosti a hospodářské soutěže, pokud jde o generika a biologicky podobná léčiva. Když umožníme různým eh, firmám, aby investovali v Evropě eh, pro vývoz do třetích zemí eh, s náležitými opatřeními, zajistíme, že klíčové podniky v Evropě a naši evropští pacienti budou mít přístup k těmto léčivům, zejména samozřejmě i poté, poté, co e, uplyne e, SPC e, v Evropě. A několik poznámek k tomu, co tady zatím zaznělo. Za prvé, pokud jde o to, kdy se to bude uplatňovat, já jsem vysvětlila ten přístup a s ohledem na to podporujeme uh, aby to rychle vstoupilo v platnost, ale musíme dbát na to, že eh, zde eh, již existují určitá práva, která již byla udělena a teď jde o to nalézt tu správnou rovnováhu, eh, která by se nějak nedotkla již udělených práv. Pokud jde o pojistky, tak jsem tady zaslechla několik různých návrhů. Naším cílem bylo předložit návrh, který eh, bude proti zákazům. Eh, dali jsme tam nějaké další pojistky, protože jsme v situaci, eh, kdy bude produkce v Evropě během platnosti SPC a proto si myslíme, že je potřeba mít tady určité pojistky, tak aby nedocházelo k nějakým nekalým věcem eh, během doby trvání SPC, ale samozřejmě nechceme, aby ty pojistky byly příliš velkou zátěží. Tady eh, samozřejmě plně souhlasíme s tím, co jste zaznělo. Podle nás je ten návrh vyvážený, ale samozřejmě eh, jsme vyslyšeli nebo slyšíme i vaše připomínky. Myslíme si, že dostatečné pojistky již existují, e, například pokud jde o ten jednotný identifikátor, to již existuje, ale má to jiný účel než ty pojistky, které nyní v našem návrhu předkládáme. A nyní pokud jde o tu specifickou otázku pana Fjellnera e, jménem pana Gaspariho, jak toto ladí s našimi e, úsilími, pokud jde o FTA. Náš návrh k tomu exportu je plně v souladu s naším úsilím eh, ukončit eh, SPC na globální úrovni. My pokračujeme v tomto úsilí. Eh, máme tady poměrně nedávnou dohodu s Kanadou, kde jsme právě ukončili SPC režim a teď je tady místo toho Eh, tedy ten eh, exportní eh, waiver, takže je to zcela v souladu, pokračujeme v našem úsilí a chtěli bychom pouze zajistit, že pokud tady ještě budou nějaké přetrvávající odchylky, tak aby to nebylo na úkor evropských podniků. Chtěli bychom zajistit, že naše podniky budou schopny operovat za rovných podmínek na globálním trhu a zároveň chceme zajistit, že míra ochrany bude na eh, globální úrovni zvýšena. Takže tyto dvě věci jsou naprosto v souladu a vzájemně se doplňují. Děkuji, paní Sanchez. Děkuji. Budu velmi stručná ve svých komentářích nebo objasňujících poznámkách. Já jsem nikdy neřekla, že se tady navrhuje že by se měla nějak krátit práva investorů. Ta práva budou samozřejmě platit i nadále. Ta výlučná práva tady platí, ale navrhujeme, aby evropské podniky měly eh, zaručeny stejné podmínky jako podniky ze třetích zemí. To je to, o co nám jde. A pak ještě jedno vyjasnění. Smyslem tohoto návrhu je snížit negativní do, dopady eh, zave, zavedení SPC. O to nám jde. Jak už jsem řekla, zahraniční podniky mohou eh, generika prodávat na zahraničních trzích. Evropské podniky expandují do zahraničí, prodávají tam generika a eh, v Evropě potom nemůžeme být konkurenceschopní. A nejsme schopni zásobovat ani evropský trh. Ti, kteří působí v zahraničí, mohou eh, působit v Evropské unii od prvního dne. Evropská unie zadala studie, z níž vyplývá jeden závěr. Není totiž jasné, jestli ty výnosy jsou i hned investovány zpátky do trhu. My v podstatě nevíme, kolik je tedy investováno do výzkumu a vývoje. Pokud k tomu nemáme příslušná data, tak nemůžeme vyvodit žádný konkrétní závěr ta výjimka by měla být uplatňována, to je poslední poznámka, kterou chci říct, ale neměli bychom se jednoznačně vymezovat vůči rozvojové politice. Musíme eh, tedy dodržit, dodržovat eh, zásady rozvojové politiky. O to mi jde. Děkuji. Děkuji. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů vyprší 7. Eh, listopadu v 18 hodin večer. Já vám děkuji. A tím se dostáváme k bodu číslo 14. Zřízení nástroje předvstupní pomoci a zpravodajem je pan Borely. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Tady jde o jeden aspekt, který je velmi důležitý právě s ohledem na budoucnost Evropy. Jde o zakotvení evropských hodnot. My v našem stanovisku vycházíme ze dvou předpokladů. Kandidátské země dnes stojí před naprosto novými geografickými výzvami v rámci rozšiřování EU a já si myslím, že v průběhu času bychom se měli přizpůsobit komplexní geografické situaci. Jde totiž o to, že určité základní principy, ke kterým patří i obchodní politika, mm, by měly být tedy jednoznačně respektovány. A to se týká i zemí, které eh, se nachází v předvstupním procesu. Musíme neustále kontrolovat, jaká je poskytovaná pomoc a jaké jsou dosažené výsledky. Konkrétně nám jde o výsledky v oblasti obchodu. A já se domnívám, že je potřeba, abychom vyzdvihli některá témata, měli bychom bojovat proti padělání. V tomto ohledu tady potřebujeme velmi pozitivní dynamiku v rámci obchodování s těmito zeměmi. Celá řada věcí se nám už podařila, ale přesto eh, jsme svědky nekalé konkurence v těchto obchodních vztazích. Snažíme se tedy co možná nejvíce podporovat spolupráci s, eh, eh, s těmito zeměmi, ale měli bychom dbát i na tyto principy a jejich dodržování. Potřebujeme tedy jednoznačný obchodní rámec, podmínky, které se budou dodržovat ve výroční zprávě Evropské komise o obchodních překážkách. Nicméně je řečeno, že takové země, jako je Turecko, zavádí velmi silná protekcionistická opatření. Eh, a tím se v podstatě protiví smlouvě. Bylo dosaženo určitého pokroku v boji proti organizovanému zločinu, ale stále tu ještě bují nelegální obchod a já se domnívám, že bychom tedy měli obchod a hospodářskou soutěž chránit a bojovat proti podvodům. A to by mělo být součástí této zprávy. Díky tomu ten text bude jen lepší. Děkuji, děkuji. Ono jde skutečně o spoustu peněz v této věci. SAD. A e, omlouvám se EPP, pan Hansen. Děkuji, pane předsedo. Já tady e, dnes zastupuji paní Andrikiene, která mi předala svoje poznámky. Ráda bych poděkovala autorovi stanoviska o zřízení nástroje předstupní pomoci. Děkuji mu za to, že eh, staví do, popředu, do popředí základní evropské cíle, jako je stabilita, bezpečnost nebo hospodářský rozvoj. Díky tomu Evropa bude do budoucna bezpečnější, bude zaručena větší prosperita, budeme schopni lépe spolupracovat s našimi nejbližšími sousedy. Snažíme se tedy o hospodářskou integraci v rámci EU i v rámci Eh, spolupráce se třetími zeměmi tyto země v rámci předstupní pomoci musí posílit svoji konkurenceschopnost a musí také zaručit fungování tržního hospodářství, musí zlepšit eh, fungování eh, malých a středních podniků a udržitelný rozvoj. Eh, to i všechno jsou naprosto klíčové body pro příchod nových investorů. Pokud chceme co možná nejlépe využít těchto nástrojů, musíme zaručit, aby každý zúčastněný subjekt dodržoval evropská pravidla a aby se tedy tedy začlenil do evropského institucionálního systému, aby dostal politikám EU. IPA 3 by měla být nástrojem, který bude nápomoci kandidátským zemím ze západního Balkánu a e, z východního sousedství e, bude jim pomáhat v, hospodářském, v hospodářském rozvoji. Jde o e, spravedlivá pravidla hospodářské soutěže a tak dále. Nicméně princip přísné kondicionality, podmíněnosti musí být dodržen. To znamená, že v případě, že dojde k závažnému porušení lidských práv, demokracie a právního státu, musí být eh, uvolňování těchto prostředků pozastaveno. To jsou tedy eh, hlavní body, na kterých paní Andrikiene pracuje a ke kterým předloží svoje návrhy. Já hovořím jménem Kostas Maridase, našeho zpravodaje a nejprve tedy musím říct, že kolega se omlouvá, že z praktických důvodů nemůže být přítomen této významné rozpravě. Děkujeme zpravodaji za jeho důležitý návrh. Jelikož se jedná o první výměnu názoru, tak budu velice stručný a zároveň precizní. IPA je zásadním nástrojem pro podporu v eh, těch eh, vývoje pozitivní prvního vývoje v předvstupních eh, procesech určitých států a my samozřejmě, pokud chceme rozšíření dále posunout, eh, tak eh, musíme být aktivnější a multiteritoriální distribuci finančních zdrojů zajistit tak, aby všichni občané z různých sfér společnosti měli k tomu přístup a mohli z toho těžit. Zároveň je také důležité podmínečně možnost jako faktor nechat vstoupit do hry, aby se e, věci e, zakládali na e, určitých aspektech, jako je sociální dimenze či lidská práva. Další důležitým parametrem je monitoring. Musíme mít efektivní monitorovací mechanismus prostřed, napříč celým tím postupem těch eh, prostředků a chceme také sociální dimenzi mnohem silnější v celém předvstupním procesu. Eh, takže efektivita, ale také vizibilita eh, v, mezi obyvateli příslušných před, států, které usilují v tomto přestupním období o členství. To jsou důležité věci a těšíme se na konstruktivní práci s s eh, zpravodajem a stínovými zpravodaji. Paní Hautala, děkuji, pane předsedo. Myslím, že jsou tady asi nějaké technické věci spojené s tím návrhem, jestli se nemýlím, protože celá řada věcí eh, vlastně eh, přidaných přidaných do zprávy budou pravděpodobně vypuštěny, takže já bych ráda eh, věděla, zdali mám poslední informace. A mimochodem, některá odůvodnění jsou v italštině, takže musím říct, že pro nás, kteří neovládáme tento jazyk, je to dost obtížné zjistit, co pan kolega Borelli měl na mysli. Takže prosím, eh, aby byly eh, tyto příslušné korekce ve zprávě uskutečněny. Chtěla bych navrhnout, aby dohoda o stabilizaci a přidružení, včetně FT, DA eh, byly vnímány v kontextu celkových vztahů s těmito státy. To znamená, že skutečný přístup na trh musí být zásadně umožněn tím, že se sladí národní legislativa s unijními aky. To je to nejdůležitější pro tyto země. Prostě pokud chtějí mít s námi větší obchod, tak musí jít touto cestou. A mě to tam trochu v té zprávě chybí. Možná, že to tedy bude z naší strany realizováno v některých pozměňovacích návrzích. Rovněž je důležité říct, že liberalizace trha, trhu prostřednictvím eh, té, těchto dohody eh, jsou asymetrické a graduální, postupné vůči těm eh, zemím, tak, aby tyto země nezažívaly negativní otřesy vzhledem k tomu, že jsou jejich ekonomické systémy velice zranitelné. Co se týče Turecka a celní unie, tak si myslíme, že je nevhodné, aby tady byly do toho ekonomického evropského vztahu s Tureckem navrhovány další prvky. Myslíme si, že vztahy s Tureckem, včetně ekonomických vztahů e, s Unii, by měly být diskutovány v jiných rámcích a e, také příslušný IPA takto upraven. Děkuji paní Kielberger za Evropskou komisi. Děkuji vám. Začnu tím, a budu velmi stručná, že víme, že tady je prostě zájem na to, aby se vyjednal, eh, vyjednal ten rámec. Pak je tady otázka nezávislosti justice, to všechno samozřejmě sledujeme a vítáme. Je tady zapotřebí posílit protikorupční opatření a možná je tady jeden pozměňovací návrh či pozměňovací návrhy, o kterých bychom rádi hovořili trochu dopodrobna. Jedná se o pozměňovací návrh číslo 9, který se týká skutečnosti, že finanční zdroje z IPA 3 by mohly být využívaty pouze tehdy, kdy eh, ti eh, příjemci eh, v příloze 1 směřují k těm jasným cílům stanoveným Evropskou unii. Tady bych chtěla říct nejprve, že úmysl v návrhu je posunout se od těch obálek pro jednotlivé země a v tomto slova smyslu my jdeme směrem eh, k rámci, kde bude víc kladen důraz na výkon a samozřejmě eh, dobře vnímáme eh, žádost těch, kteří tento pozměňovací návrh udělali ale myslíme si, že to možná není úplně přiměřené v jiné eh, vztahu. Eh, tady jde o to pomoc eh, těmto zemím k dosažení určitých cílů a jejich dosažení nemůže činit, nemůžeme učinit nutnou podmínkou pro získání těch zdrojů. Děkuji, pan kolega. Rally. Děkuji za všechny vstupy, za všechny připomínky. Je jasné, že se opravdu jedná o pouhou první výměnu názorů a budeme mít eh, maximum času a příležitosti vyladit tento text i z technického hlediska, i z eh, hlediska politického. Děkuji všem za připomínky. Děkuji. Takže pozměňovací návrhy mohou být předkládány do 8. listopadu 18 hodin, takže do 18 hodin 8. 11. Tím se dostáváme na závěr bodu 14 a teď je před námi bod 15, 16 a 17 a budeme mít minutovou přestávku a bude následovat tedy tato trojice bodů. Okay. Dear colleague. Eh, kolegové. Takže bude 15, 16, 17 ad hoc delegace do západní Sahary a potom eh, dohoda ve formě výměny dopisů, pokud jde o zemědělské vztahy mezi Marockým královstvím a Evropskou unii. Spravodajem ke všem těmto bodům je paní Lalande, které bych tímto chtěl udělit slovo na čtyři nebo pět minut. Prosím, máte slovo. Eh, děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Chtěla bych eh, tady eh, společně promluvit o všech bodech, protože tyto body jsou samozřejmě všechny propojené. Eh, v červnu, eh, pardon, v červenci eh, nám, bylo, tedy, nám byla postoupena tato záležitost ke schválení. Je to trochu atypické, protože soudní dvůr došel k tomu, že dohoda uzavřená mezi EU a Marokem není na území západní Sahary uplatnitelná. A, a mm, takže Eh, tam jde o explicitní zmínění západní eh, Sahary a eh, byl vyžádán také souhlas obyvatelstva a, ehm, tady je také Vídeňská úmluva o právech a rada si tam přidala další kritéria ve prospěch místních obyvatel a na základě těchto třech bodů tady komise potom vyjednala pozměněnou úmluvu, ke které se máme vyjádřit my jsme se snažili získat co nejvíce informací od komise a SOAE a to na různých setkáních se zúčastněnými stranami a jednali jsme také s občanskými organizacemi, místními zastupiteli a s polisáriem a také jsme byli přímo v terénu v rámci zjišťovací mise, kde se účastnilo pět různých frakcí a pardon, byly to tři různé politické strany. Eh, na této misi eh, tady na konference předsedů eh, povolila nám vycestovat eh, do eh, západní eh, Sahary, kde jsme řešili právě dopad rozhodnutí soudu a my jsme se snažili setkat s co největším počtem místních aktérů. Snažili jsme se, aby tam byla velká rozmanitost nejrůznějších zastupitelů, abychom si mohli udělat co nejucelenější obrázek o situaci. Já jsem již z různých stran slyšela komentáře o tom, že se nebyla vyvážena a že jsme se nesetkali s dostatečným počtem zástupců občanské společnosti. My jsme ale eh, se skoordinovali s nejrůznějšími zástupci občanské společnosti přímo v místě a snažili jsme se eh, se, se všemi sejít, vyslechnout si je a ať už to byl někdo, kdo preferoval přítomnost Maroka, někdo, kdo chtěl tady lepší podmínky a i s těmi, kteří eh, jsou eh, zastánci Polisaria. Já a samozřejmě Ehm, vím, oč tady eh, v souvislosti s tou misí jde, nedělala jsem si žádné iluze o tom, jak to bude přijato, ale věřte mi, ty podmínky byly velmi tvrdé. Setkali jsme se s opravdu eh, s nejrůznějšími eh, aktéry a, a stranami a, ehm, i ekonomickými, kterých se dotýkají ty produkty této dohody. Tady velmi jde o mnohem širší politický a geopolitický rámec než pouhé obchodní preference. Lidé, kteří žijí eh, na tomto území, by měli mít výhodu z eh, těchto výhodnějších obchodních podmínek, preferenčních podmínek a tady je velice důležité, aby mohli eh, lokálně produkovat výrobky a přímo je vyvážet do Evropy. Na základě našich zjištění a setkání Eh, jsem vytvořila následující přístup. Za prvé, eh, tady eh, jde o mírový proces a, a zároveň chceme jednat paralelně. Tady samozřejmě byl vyslanec OSN a Eh, my jeho kroky velmi podporujeme, neustále jsme s těmito týmy v kontaktu, takže bych vás chtěla v tomto ohledu ujasnit, že i když máme jiný úkol, tak pracujeme ruku v ruce a pokud jde o OSN, tak tam jsme také jednali. A pokud jde o právní záležitosti, eh, my tady máme náš návrh a snažíme se být velmi obezřetní, zejména pokud jde eh, o ten souhlas Eh, za třetí, myslíme si, že nebylo eh, dobré eh, potrestat místní obyvatelstvo tím, že odejmeme preference. Tady tito lidé samozřejmě mají právo na to, aby měli preferenční přístup na evropský trh a tyto věci by se neměly ztratit, pokud se věci politicky rozhýbají. Eh, a dále doporučuji, aby umluva byla ratifikována, ale je potřeba tam mít opravdu solidní podmínky, které ale tady jsou. Za prvé, eh, je potřeba mít konkrétní mechanismus vysledovatelnosti produktů ze západní eh, Sahary, který umožní identifikovat velmi pečlivě, který produkt je exportován z tohoto území a který produkt je eh, vyvážen ze zbytku Maroka. Eh, tato vysledovatelnost to je technická záležitost, nejde o, označování štítky, ale je potřeba, to být, aby to bylo opravdu individualizované podle produktů, aby eh, to vše bylo zajištěno. Ehm, komise a marocká strana se tady musí angažovat, to je nutná podmínka pro to, aby ta ehm, dohoda mohla být aplikována. Eh, dále je potřeba, aby komise pečlivě dohlížela na provádění té eh, dohody ehm, ekonomicky, i pokud jde o lidská práva eh, a pokud jde o souhlas Evropského parlamentu k nejrůznějším podmínkám. To jsou věci, které vám tady předkládám a již se velmi těším na vaše komentáře a podněty. Děkuji. Děkuji. Dále první stínový zpravodaj, pan Siku, EPP, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zejména poděkovat kolegyni za vynikající práci, kterou odvedla a zejména za velice kompletní vypracování Ehm, těch okolností. Kolegyně no, má tady velmi eh, podrobný a obsáhlý přehled ve svém textu, přehled té úmluvy. Ona tam zahrnula opravdu všechny prvky právní, technické. A to je něco, co je také eh, nutné tak aby eh, to opravdu bylo podchyceno, aby mohlo dojít k ratifikaci, která si zaslouží eh, toto označení, označení ratifikace. Myslím si, že to, co mohlo být učiněno, učiněno, být, eh, učiněno bylo a to kvalitně. A my bychom neustále měli připomínat, že musíme vždy mít v patrnosti politický kontext, ovšem nesmíme zacházet příliš daleko, abychom nepřekračovali naše kompetence. Ono nejde o to, abychom a, m, mm, někde někoho uznávali nebo m, mm, a, tam někde vystavovali nějaké bilance. My máme eh, na našem výboru jiné eh, kompetence, tady jde o obchodní vztahy, o ratifikaci těchto věcí. Jde samozřejmě také o přeskum možných zájmů občanů eh, v západní Sahře. Ano, to samozřejmě souhlasím ale toho bude docíleno zejména tím, že bude možné vysledovat jednotlivé produkty. Musí tam být informace o původu jednotlivého zboží, odkud pochází. A pokud tam budeme mít mechanismus, eh, který toto zohlední, tak by to mělo být v pořádku. Já si myslím, že je tady také ochota marocké vlády na tyto věci přistoupit, zohlednit i tento cíl vysledovatelnosti a proto s těmito upřesněními eh, s tím mohu souhlasit. Možná, že to nebude zcela kompletní vysledovatelnost, ale měla by tam být naprosto jednoznačná informace o původu toho produktu. Děkuji. A Elena má slovo za SND. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych promluvila jménem naší frakce. Původní stínový zpravodaj se své pozice vzdal a já sama jsem to téma od počátku velmi pečlivě sledovala a domnívám se, že jménem své frakce můžu říci, že se tedy stavíme velmi pozitivně k tomu, co říkala paní Lalon. To znamená, že jsme také pro reformu Obecně řečeno, tedy můžeme souhlasit s návrhem usnesení. Jasně to totiž dokládá, jaký by měl být vztah mezi Evropskou unii a Marokem. Pokud to celé má fungovat efektivněji, musíme dobře spolupracovat, tak aby ta dohoda mohla vstoupit v platnost a aby v rámci jejího uplatňování byla dodržována pravidla EU. My tedy požadujeme, aby byla dodržována pravidla platící v EU. Ono se totiž ukázalo, že vyjednávání v této věci jsou velmi obtížná, ale rádi bychom získali technické i jiné záruky v tom smyslu, že tato dohoda bude ku prospěchu eh, obyvatel v dotyčném africkém regionu. O tom jsme přesvědčeni. A po, Žadujeme také po Maroku, aby spolupracovalo co možná nejlépe. Je to naše partnerská země, takže doufám, že ta spolupráce bude probíhat v dobrém duchu. Eh, paní Lalon, byli bychom rádi, kdybych se nám podařilo formulaci té, eh, toho dokumentu ještě vylepšit, tak aby byl pregnantnější, aby z něho bylo jasně patrné, jaký názor parlament zastává a aby v něm bylo zohledněno, jak se k tomu staví jednotliví eh, členové našeho výboru. Musíme zohlednit také názor Evropského soudního dvora, protože takováto dohoda je dohodou s Marokem. To bych ráda zdůraznila. Ale zároveň je pravda, že usnesení by eh, mělo vzít v potaz podmínky, které platí eh, v dotyčném regionu a které jsou v tuto chvíli velmi komplexní. Já si myslím, že všichni tady na té dohodě o spolupráci najdeme něco pozitivního. Je to tedy jeden z našich nejdůležitějších partnerů. To bychom si měli uvědomit. Děkuji, děkuji za EKR. Eh, e Nyní promluví pan Lunes. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný. Rád bych eh, pouze vyzdvihl to, co řekli kolegové přede mnou. I pan kolega Cicu za EPP řekl mnoho důležitých poznámek. My jako EKR eh, ten text tuto chvíli ještě analyzujeme, ale již nyní jsme přesvědčeni o tom, že je vyvážený. Jde o to, abychom dostali tomu dvojímu postupu. A dohoda musí být následně při, přijata, musíme dát jasně najevo, že jsme pro, ale na druhé straně musíme zdůraznit, že jsme pro mechanismus, díky němuž bude možno zboží ze západní Sahary dosledovat, tak abychom přesně věděli, odkud výrobky na trhu EU jsou, a tak abychom měli k dispozici příslušné statistické údaje. To je tedy požadavek naší frakce EKR. Požadujeme také to, abychom eh, do toho jednání zapojili i představitele OSN a doufejme, že se nám podaří najít eh, trvalé platné a udržitelné řešení. Již nyní se těšíme na konstruktivní spolupráci s paní spravodajkou i s dalšími stínovými spravodaji na základě tohoto textu, který, jak už jsem řekl, považujeme za vyvážený. Ano, děkuji. Děkuji Eh, nyní jsme tedy eh, slyšeli frakce, které se ani neúčastnily té cesty, o které tu dnes hovoříme. A já bych k tomu ráda řekla, že jsem velmi překvapena tím, že nikdo tady nehovoří o tom, že ta cesta, ta mise a sepisování těch zpráv jsou velmi citlivou záležitostí. A že bychom měli vycházet z toho, že rozhodnutí Evropského soudního dvora eh, z roku 2016 eh, tedy hovoří eh, v tom smyslu, že Evropská unie tedy neuznává své bytnost západní Sahary. Já si myslím, že bychom tedy měli veškeré závěry postavit právě na Eh, tomto základě. Měli bychom do, do toho zapojit i obchodní aspekty, ale já jsem od komise neslyšela, že by se jim podařilo vyřešit problém eh, dohledatelnosti a označování výrobků, které pochází z území západní Sahary. A pokud tedy máte nějaké řešení dosud, ne, nepředstavené, tak by bylo velmi pěkné, kdybyste nám ho řekli, ale jde o to, že Maroko nechce eh, tedy toto území uznat, což také potvrdil Evropský eh, soudní dvůr a Dále se domnívám, že bychom eh, si měli uvědomit, že situace v oblasti lidských práv v těchto okupovaných územích je velmi špatná, velmi žalostná. Já jsem na vlastní oči během naší cesty viděla, že nevládní organizace, které tady eh, proklamují a podporují právo na sebeurčení, jsou neustále eh, terčem zastrašování a pronásledování ze strany policejních orgánů. To znamená, že si myslím, že eh, není přiléhavé, pokud eh, bychom měli říci, že území západní Sahary by mělo být zapojeno do, nebo zahrnuto do oblasti působnosti těchto dohod. V tomto smyslu bychom tady udělali chybu. Můžeme hovořit o tom, jaké výhody by to mělo pro místní obyvatelstvo, ale tady o to eh, ve, v rozhodnutí Evropského soudního dvora nešlo. Šlo o to, že potřebujeme souhlas eh, obyvatelstva. To v podstatě potvrdili i spojené, potvrdila Organizace spojených národů. Pokud tedy v tuto chvíli ratifikujeme tyto dohody, tak se domnívám, že ztratíme poslední eh, možnost vlivu na Maroko, tak abychom tedy našli společné konstruktivní řešení tohoto konfliktu, který trvá již celá desetiletí. A proto tedy naše frakce nechce udělit souhlas s těmito dohodami a jsem přesvědčena o tom, že tedy tato dohoda bude právně spochybněna, pokud eh, bude uzavřena. Ano, já doufám, že tu tedy budou nějaké eh, právní výhrady, ať už eh, v tom takto budeme nebo nebudeme pokračovat. A nyní paní Miner. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, já mám takový pocit, že se tady točíme v kruhu. V roce 2016 Evropský soudní dvůr konstatoval, že ta dohoda nemůže být implementována bez souhlasu eh, příslušné strany, konkrétně západní eh, Sahary a jejich obyvatel. Komise tady provedla semantickou diskuzi eh, a Rada chce, či soud chce dohodu. Komise říká, že se bude zkoumat veřejné mínění a e, že tedy bude testovat e, několik osob e, a Polisario. Tady si myslím, že e, komise e, se snaží vklouznout do role OSN a že spochybňuje svou vlastní důvěryhodnost. E, tady prostě hovoříme o okupované oblasti a nedá se to nějak obejít. Přitom právní služba nám tvrdí, že všechno jde dobře já eh, si ovšem nemyslím, že ty můžeme příliš kritizovat, protože je třeba jít k těm základním aktérům. Jde o to, zdali tady respektujeme právo. To je velmi jednoduchá otázka. A pak je tady otázka eh, jednání eh, OSN s Polisariem a Marokem. Paní Lalonde nám už o tom řekla, to je plánováno na počátek prosince letošního roku. No tak potom nezbývá, než odložit naše hlasování až po těchto jednáních. Předseda, děkuji Tiziana Begin za EFDD. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat paní Lalonde za tento návrh zprávy který nám byl teď představen. Myslím, že tam opravdu uh, je dobrý popis situace dohody s Marokem a rozšíření na západní Saharu. Kolegyně má, právo, má pravdu, že trvá Eh, na tom, že tady hovoříme o eh, vlastně obchodních eh, záležitostech a že tady nemáme co hovořit o politickém aspektu, to je na OSN. Na druhé straně si myslím, že musíme posílit naše vztahy se spojencem, který je ve středozemní oblasti důležitý, konkrétně také v boji proti ilegální migraci naše eh, eh, další to také chtějí. Některé členské státy začaly eh, vlastně z těchto oblastí blokovat třeba zemědělské produkty, ne aplikace dohody. To bude znamenat problémy pro místní operátory, kteří musí potom až do Agadiru, aby mohli vyvážet. A to je pro ně obrovský nárůst nákladů. A k tomu samozřejmě ještě je tady další konkurence. Eh, ta mise do Maroka a západní Sahary měla eh, za účel seznámit se se situací na místě. Já musím říct, že jsem konstatovala, že co se týče infrastruktury či technologií, je země rozvinutá dobře. Vyčlenit západní Saharu z této dohody by nebylo dobré pro, eh, pro místní obyvatele. Naopak, a dohoda také umožní, abychom se vrátili k otázkám, jako je uznávání našich zeměpisných eh, označení původu, což je důležité. Eh, budeme tak bojovat proti padělání, budeme moci lépe spolupracovat i v této oblasti a nebudeme tady mít nějaký diskriminační systém pro místní výrobce a vývozce. A teď ještě pár slov eh, k těm polemikám které trvají již několik týdnů. My e, jsme byli součástí té delegace a také samozřejmě jsme se setkali s místními delegacemi, s lidmi, e, které e, kteří byli pro Polisario. Všechno to bylo poměrně vyvážené. My jsme se setkali vlastně se 40 zástupci občanské společnosti eh, eh, fronty Polisario eh, a také jsme hovořili s lidmi, kteří Polisario nahlížejí velmi kriticky. A musím říct, že e, jsou místa, kde jsou respektovány naše, byly respektovány naše e, cíle. My jsme chtěli e, prostě se setkat s výrobci těch hlavních výrobků, které jsou v dohodě obsaženy. Děkuji a na řadě je Klaus Buchner. Vielen Dank. Děkuji. Já, já jsem se eh, chtěl také vyjádřit. Eh, vy jste řekla, že ta situace v místě je velmi komplikovaná. Já si ale myslím, že není komplikovaná. Myslím si, že došlo eh, k přepadení země. Maroko tak to přepadlo nezávislé území a my teď jednáme o obchodních vztazích, ze kterých má právě Maroko profitovat. Když se podíváme na tu věc se soudním dvorem, jedna věc rozhodně z toho rozsudku zohledněna nebyla a to je souhlas obyvatelstva Sahary, nebo tedy toho saharského lidu, ale ne těch, kteří eh, žijí v místě. To nemělo být zneužito. A neděje se to tak, jak to mělo být. Pokud ovšem tuto úmluvu neuzavřeme, tak eh, místní obyvatelstvo poškozí, poškodíme, protože zabráníme jejich vývozu. Tak to bohužel je. A já jsem se to dosvěděl zase eh, před nedávnem, že to není obyvatelstvo Sahary, ale obyvatelstvo, které se sem přistěhovalo z Maroka. Eh, říkáme mm, tomu vlastně osadníci. Osadníci z toho budou mít prospěch. A eh, ti původní sahařané dostávají opravdu pořádná pracovní místa eh, v těchto firmách, ale nemají žádný prospěch z toho, co je vlastně jejich území, přitom by mohli sami obchodovat a provozovat vývoz. To je to, o čem jsem se dozvěděl z důvěryhodných zdrojů a proto varuji předtím, abychom tuto umluvu uzavírali. Děkuji. Maria Arena. Děkuji. Děkuji paní Lalán za odvedenou práci a mm, ona připomněla ten důvod, proč tady dnes o tom jednáme. Máme tady rozsudek soudního dvora, e, která říká, že ta minulá úmluva byla nelegální, když budeme importovat za preferenčních tarifů zboží ze Sahary, tak s tím musí souhlasit obyvatelstvo západní Sahary. E, tato minulá úmluva není tedy E, zákona, protože to zboží sem přicházelo do Evropy bez souhlasu těchto obyvatel. A dnes se tady snažíme, aby to e, bylo zákonné, abychom to napravili, tak aby to bylo v souladu s rozsudkem soudu. A proto se vracíme ke dvou otázkám. První otázka soudu, to je, e, zda obyvatelstvo souhlasí, a za druhé, jak je jasně řečeno, Eh, úmluva nepokrývá území Sahary, ale umožňuje rozšířit to i na produkty mimo eh, území Sahary. Takže my tady zaprvé musíme pracovat na získání toho souhlasu. Eh, komise říká, že provedla konzultace, ale náš výbor říká, že je to zatím slabé. Víme, že je to složité, soudní dvůr neříká, jakým způsobem máme získat souhlas obyvatelstva, takže jasně víme, že je tady velmi komplikovaný aspekt Eh, který tedy bude těžce splnitelný. A pak je tady druhá věc, kde se tady eh, děje to, že eh, Dohoda nepokrývá produkty eh, se Sahary, pokud tam nebude vysledovatelnost produktů eh, vyrobených eh, v této oblasti. Ale tak, jak nám to teď bylo představeno, tak to ještě není zajištěno. Není tam jasný fyzický nebo statistický mechanismus, protože my zapomínáme na to, že je to právě Maroko, kdo ovládá toto neautonomní území. Takže my budeme vycházet ze statistik Maroka. My tady potřebujeme skutečně fyzický eh, mechanismus fyzické vysledatelnosti, například ehm, poštovní směrovací čísla, která by to jasně, nebo poštovní čísla, pardon, pardon, směrovací čísla, ze kterých by to bylo jasné. A potom do ratifikace potřebujeme od Evropské komise eh, mechanismus, který odsouhlasí i Maroko. Musel by to být spolehlivý mechanismus vysledovatelnosti produktů z tohoto území, které je neautonomním eh, územím eh, západní Sahary. A o to tady jde. Já bych si nepřála, abychom ratifikovali eh, úmluvu, aniž bychom předem měli tento mechanismus, a nevyřešili ty věci, protože tady jsou samozřejmě různé doložky, revize a tak dále, to víme, známe to, víme, co to znamená. A um, tady tady byl jeden uh, rozsudek a uh, my bychom tedy neměli něco takového připustit. Po druhé, tady jde o naši důvěryhodnost a proto je potřeba uh, změnit, to, uh, změnit ty věci v rámci úmluvy a ne pouze v usnesení. Děkuji. Slovo má pan Joachim Schuster. Já bych eh, na to mohl eh, navázat. Mě by zajímal ten mechanismus té vysledovatelnosti, to je naprosto klíčová záležitost. Zatím se říká, že 3. prosince eh, se o tom budeme rozhodovat a budeme mít do 3. prosince tuto věc odsouhlasenou Marokem tam nejde o to, abychom měli naši představu toho mechanismu, ale musí to být skutečně potvrzeno Marokem. Potom další věc, kde se hovoří o souhlasu obyvatelstva a mě by zajímalo, jestli delegace jednala eh, se zástupci eh, Polisária a zajímalo by mě, co říkali, jestli souhlasili nebo jestli to odmítli. Potom eh, další doplňující otázka. Paní Lanant, vy jste říkala, že jste byla v kontaktu nebo jste v kontaktu s panem vyslancem Kellerem Eh, a mě by zajímalo, eh, vy jste se s ním sešla, mě by zajímalo, co on tomu říká. Má pocit, že tato naše umluva je pozitivní, anebo se mu to příliš nezamlouvá, protože to považuje za pouhé přilévání oleje do ohně, zatímco my se to snažíme, nebo naším záměrem je to vyřešit a je to velice komplikované. Takže by mě zajímalo jeho stanovisko a um, měli bychom to nejprve vše dovést do určité fáze, než to 3.12. budeme eh, schvalovat. Musíme opravdu tolik spěchat. Zatím eh, to vše velmi eh, dlouho trvalo, takže možná, že bychom mohli celou věc vyřešit až v lednu, kde bychom řekli ve světle toho úspěšného vyjednávání můžeme potvrdit ještě to a to. A ještě poslední poznámka. Obchodní dohody jako takové nejsou nepolitické. Ta ekonomická stránka není zcela osvobozena od politických aspektů a těchto různých střetů. Ono to samozřejmě vše je provázané a proto k tomu musíme přistupovat seriózně a není možné přistoupit na to, co tady eh, se snaží naznačit komise, že to je pouze technická záležitost. No a naše technika je politika, to tak zkrátka je nebo pardon, hm, v případě komise to také pan Helmut Scholz. Ano, to je něco, co platí o každé dohodě. Eh, my samozřejmě musíme řešit eh, ty centrální otázky legislativní a my jsme spolu zákonodárci i v této věci. Tady jde o mezinárodní právo a Eh, ekonomické právo a jako eh, hospodářský eh, aktér musí Evropská unie zaujmout jasný postoj k rozsudku Evropského soudního dvora. A tam je naprosto jasně řečeno, že Evropská unie musí vyjednávat s frontou Polisario, aby získala předchozí souhlas s lidem západní Sahary. A tam bylo rozhodnuto, že obyvatelé západní Sahary musí eh, dát svůj předchozí souhlas prostřednictvím Polisária eh, jakékoliv úmluvě, která by se dotýkala území západní Sahary. A, a eh, tady je potřeba určit, zda taková dohoda může poškodit obyvatelstvo západní Sahary nebo mu prospěje. Já jsem to záměrně eh, citoval, protože si myslím, že to je klíčová otázka, eh, kterou zpráva přináší. A um, vlastně je ve hře naše důvěryhodnost. My jsme necestovali do těch oblastí a nehovořili jsme s těmi zástupci, které jmenoval eh, právě Soudní dvůr jako zástupce tohoto lidu. A já to tady nechci eh, všechno rozvádět, ty věci jako ten mechanismus, eh, sledovatelnosti, potom eh, toho užitku pro některé vrstvy obyvatelstva, nebo naopak to, že z toho nebudou mít žádný užitek. Já to nebudu rozvádět. Já si myslím, že tady je potřeba mít naprosto jasnou politickou principiální pozici a Nevidím důvod, proč bychom z časových důvodů měli eh, se vzdávat naší zodpovědnosti, naopak měli bychom být zodpovědní, pokud jde o všechny fáze toho procesu a eh, vše by mělo být eh, jasně doložitelné, pochopitelné. Děkuji. A nyní pan Gabeli. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že hlavní kritérium soudního dvora bylo, eh, jak to bude s lidem západní Sahary a zástupce uznaný EU jakožto eh, zastupitel eh, západní Sahary se slaví negativně k těmto věcem a ten mechanismus technické vysledovatelnosti produktů musí být eh, vytvořen předtím, než Evropský parlament o tom bude hlasovat. Západní Sahara není součástí Maroka a my a naše celní orgány musí být schopny identifikovat, jaké produkty prochází, pochází odkud a ten mechanismus nemůže být pouze eh, způsobem, jak posunout celou věc dál v jednání. Takže teď by mě zajímalo, jaké tady budou další eh, kroky, pokud jde o sledovatelnost eh, vůči Maroku i členským státům. Děkuji. Děkuji. Zazněla tu tedy celá řada otázek většina byla směřována na komisi. Doufám, že paní Sabine Hansler nám na to poskytne dostatečnou odpověď. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. A dovolte mi, abych poděkovala také paní Lalond, paní zpravodajce, za velmi důkladnou a vyváženou zprávu v této citlivé záležitosti. Vítáme tu zprávu, která byla předložena. Ráda bych připomněla, že tato dohoda má velký význam pro stabilitu, investice v tomto regionu, pro spolupráci a to i pro spolupráci mimo obchodní oblast. A to se týká jak eh, Maroka, tak západní Sahary. Je to důležité pro sociální, hospodářský a také ekologický rozvoj. Zazněla tu celá řada požadavků týkajících se dohledatelnosti zboží a komise byla požádána, aby předložila nějaké inovatorské řešení. Rád, ráda bych v tuto chvíli rozlišila tři koncepty, které se objevily i v naší dnešní diskuzi. První koncept je to, že dohledatelnost má fungovat na základě mechanismu výměny informací. Tento mechanismus je tedy zakotven v dohodě s Marokem takovým, jako takové a e, požaduje výměnu informací alespoň jednou za rok na základě e, přidruženého výboru. My tady s našimi marockými protějšky diskutujeme o tom, jaký by měl být obsah výměny informací. Maroko souhlasí s naším návrhem. Výměna informací by se měla týkat všech e, záležitostí, které jsou zmíněny ve zprávě komise, ať už je to tedy udržitelnost, vývoz hlavních výrobků, plány rozvoje a tak dále. To znamená, že bychom měli být schopni dostat velmi detailní informace o velmi eh, širokém okruhu otázek. Tento mechanismus výměny informací by měl být zaveden nejpozději dva měsíce po vstupu v platnost této dohody, ale očekáváme, že se to podaří dokonce dřív druhá věc a já si myslím, že se právě to více týká věcí, o kterých hovořila paní Arena a další. My v tuto chvíli s Marokem diskutujeme o technickém mechanismu, který by měl umožnit generování dat automatickým způsobem. Díky tomu bychom byli schopni získávat informace o dovozu produktech ze západní Sahary. Díky tomu bychom měli eh, možnost získat statistické údaje v reálném čase, ne zpětně tak, jako v případě toho mechanismu výměny informací. Statistické údaje bychom měli v reálném čase. My jsme tu záležitost řešili na technické úrovni a doufáme, že se nám takovýto mechanismus, eh, že se nám tedy takovýto mechanismus podaří zavést poměrně záhy. S Marokem o tom velmi intenzivně diskutujeme a já jsem přesvědčena o tom, že se nám tedy podaří eh, bez zbytečného odkladu najít řešení. A další věc, označování výrobků, to tu také zaznělo a to dokonce několikrát. Já se budu snažit být naprosto budu se snažit hovořit naprosto jasně. Označování nespadá do oblasti působnosti této dohody. Je naprosto jasné, že vývoz zboží do nebo dovoz zboží do EU eh, musí dostat požadavkům vyplývajícím z evropské legislativy, ale označování jako takové do toho nezapadá. To znamená, že my tedy mm, pracujeme na tom prvním mechanismu pro výměnu informací, který by tedy fungoval retroaktivně na agregované úrovni. A druhá věc, na které pracujeme, to jsou mechanismy v reálném čase, díky nimž bychom byli schopni generovat statistické údaje v okamžiku vývozu nebo dovozu. Snažíme se tedy v jednáních s našimi marockými partnery pokročit co možná nejrychleji, tak aby Evropská unie měla plný přehled o tom, jak bude ta dohoda vypadat a jak bude prováděna v okamžiku, kdy k tomu udělí svůj souhlas. Je nám jasné, že je to naprosto klíčový prvek eh, pro Evropský parlament. Budeme mít jednání s marockými partnery pozítří a já pevně věřím, že se nám podaří eh, přinést do parlamentu dobré zprávy. V tuto chvíli mi dovolte, abych se vrátila k některým z těch z dalších bodů, které zazněly eh, v rámci naší dnešní rozpravy. Nejprve souhlas, tedy to, zda ten proces souhlasu eh, zohlednil to, co požadoval Evropský soudní dvůr. Já bych ráda odkázala na stanovisko eh, právní služby Evropského parlamentu, ze kterého vyplývá, že proces konzultací by měl zohlednit eh, kroky, které je potřeba vzít v potaz, tak aby se tedy zajistil souhlas obyvatel západní Sahary. Soudní dvůr tedy požaduje tento souhlas, neřekl nám, jak ho máme získat, ale my se domníváme v souladu s právní službou, že jsme učinili všechno, co je rozumné, možné a proveditelné k tomu, abychom tedy ten souhlas získali. Pokud jde o další otázku, to znamená, obyvatelstvo západní Sahary a jejich zastoupení hnutím Polisario. Ráda bych vás odkázala na stanovisko právní služby Evropského parlamentu. Je to bod 24 tohoto stanoviska. Tady právní služba Evropského parlamentu konstatuje, že usnesení OSN se netýká ani definice eh, na eh, obyvatel západní Sahary ani způsobu jejich zastupování. Hnutí Polisario se někdy označuje za zástupce politického procesu, ale definice toho těch obyvatel není jednoznačná. Není přesně definováno, o koho se v západní Sahaře jedná. A nyní úplně poslední bod. To byla ta otázka, jak to tedy, proč to neděláme eh, s hnutím Polisario nebo na jiných částech toho území. Eh, já se domnívám, že jak my, tak Evropský parlament potřebuje eh, dobře fungující celní orgány, které by byly schopny zajistit, že preference, které Evropská unie poskytuje, budou respektovány a dodržovány. To znamená, že musíme mít možnost požádat eh, tyto celní orgány o verifikaci. Pokud to nebude k dispozici, tak postupujeme riziko, že budeme mít eh, problém s eh, vlastními zdroji, s výborem pro kontrolu rozpočtu a že budeme poskytovat preference tam, kde to není na místě. To znamená, že je stěžejní z hlediska celního abychom měli spolehlivé celní orgány v dotyčných zemích, kterým poskytujeme preference. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Mám tady tři další otázky pro komisi, ale prosím, abyste byli skutečně struční a šli k věci. Když komise říká, že Eh, to etiketování je mimo eh, ten rámec, tak si myslím, že tady by spotřebitelé Evropské unie měli e, mít to právo identifikovat výrobky, které jsou e, z jiné země než unijní. Pokud tam e, není nic uvedeno, jak můžeme zajistit záruky? A podívejme se na mezinárodní právo. Já se nemyslím, že někdo z nás, nebo je to možná jen pár, poslanců či poslankyní, kteří by říkali, že je normální, mít eh, obchodní dohodu s eh, Ruskom eh, vzhledem k Krymu. A my tady máme co dělat co s mezinárodní dohodou, která je opravdu složitá. A tady většina frakcí prostě bude mít chuť vlastně jak takzvaně jíst ten koláč, tak si ho nechat ve skříni a bude to obtížné se z toho pak vymotat. Já bych chtěl eh, zmínit jednu eh, věc. Komise zůstala eh, ve své logice. Prostě diskutujeme. A vy jste zatím neodpověděli, proč trváte na tom, abychom šli touhle cestou. Proč nejste schopni oddělit od sebe ta témata a najít takové řešení, které eh, by prostě šla cestou eh, zohlednění zájmu těch jednotlivých stran. Vy zůstáváte pořád v jedném eh, způsobu uvažování a ten způsob uvažování je chybný. Proč na tom tak trváte? Schuster. Vy jste eh, to neřekla úplně jasně. Eh, pochopil jsem to správně, že hnutí Polisario je proti, ale že to z našeho pohledu není důležité. Že není důležité, jestli souhlasí, protože jsme učinili všechno, co bylo v našich silách. A já se tedy ptám, proč Eh, z OSN považuje hnutí Polisario za legitimní zastoupení eh, obyvatel západní Sahary. Je to tedy eh, konsenzus v komisi, že pokud OSN tedy Polisario akceptuje za legitimního zástupce, tak to hnutí Polisario říká ne. A pokud jste tedy v tak těsném kontaktu s zástupcem OSN, tak se vás ptám, co na to říká. Říká, že je to dobré, že to schvalujeme, nebo říká, že je to komplikované, protože to tady podnítí další konflikt, a nebo je v tom šance, že bychom mohli konflikt zmírnit. Já si myslím, že to je tedy otázka, na kterou potřebujeme jasnou odpověď. Nepotřebujeme ty diplomatické řeči, které je potřeba nějak dále interpretovat. To tady v parlamentu nepotřebujeme. Eh, Děkuji. Takže jasné odpovědi ze strany komise na tyto otázky? Prosím. OK. Tak dobře. Nejprve reago- budu reagovat na paní Hautalu. Co se týče označování, tak tady máme unijní legislativu, která platí a která bude aplikována na všechny výrobky, které se odstnou na unijním trhu a která také bude aplikována na zboží ze západní Sahary. Nebude tady žádné samostatné odlišné e, nařízení k tomuto tématu. K otázce Polisaria a konzultací s frontou Polisario, nejprve eh, tam eh, kolegovi z Taxudu a potom z IES. Prosím, kolega z Taxudu nejprve. Děkuji vám. Co se týče otázky, proč eh, jdeme tímto způsobem uvažování. E, prostě tady je pouze jeden způsob, e, jak dát preference dovozům ze západní Sahary. Nenašli jsme žádné alternativní možnosti a v stávajících podmínkách jsme prostě neviděli žádnou jinou možnost. DS e, konzultace zahrnovaly také frontu Polisario, alespoň tak jsme si to přáli. Kromě dalších eh, nevládních eh, a dalších zúčastněných stran a také volených zástupců eh, marockých orgánů, regionálních rad a obdobných orgánů v západní Sahaře. Takže my jsme skutečně se pokoušeli hovořit i s Polisáriem o této otázce, o tom, zdali dají či ne svůj souhlas. Oni na naše výzvy pozitivně neodpověděli, my jsme opakovali svá pozvání eh, a eh, a prostě jak odpověď, tak přijetí eh, bylo opakovaně odmítáno. To je velmi jednoduchá odpověď na vaši otázku. Polisario nicméně Eh, vydalo poprvé poté, co jsme se je pokoušeli kontaktovat, eh, tiskové prohlášení, kde řekli jasně, že nesouhlasí s touto dohodou, ne kvůli dohodě jako takové, ale proto, že nebyli eh, Unii vnímáni jako jediný partner na druhé straně stolu při těchto jednáních. Takže to není eh, vlastně zásadní odmítnutí toho návrhu dohody, ale je to spíš politický eh, postoj. Takže takhle to je. Proč Unie nemůže vnímat eh, Polisario jako svého jediného eh, partnera u takovýchto jednání, ten důvod je prostě velmi, velmi jednoduchý. Zas a znova je to proto, že žádný členský stát Unie eh, a mnoho velký, mnoho, řada dalších zemí združených v OSN neuznává Polisario ani republiku, kterou Polisario vyhlásilo, e, e, Saharskou arabskou demokratickou republiku. To je prostě objektivní skutečnost a my ji musíme vzít v úvahu, když vedeme jednání tohoto typu. Politická realita kombinovaná s diplomatickou realitou, e, což jsou evidentní objektivní fakta. A pane předsedo, pokud bych ještě mohl komentovat něco, co řekla řada poslanců a poslankyň, tak za prvé, co si myslí OSN o tomhle všem a proč takzvaně e, uspěcháváme, teď cituji, e, toto hlasování. Za prvé, e, k té první věci. Někteří z vás patrně slyšeli, o panu, pana Haskulu, jak hovoří k INTA a k AFETu. Před pár měsíci a OSN podle pana Kolesempliho prostě tady nezaujímá stanovisko, kromě toho, že se domnívá, že Unie a další strany, které jsou v tom jednání eh, eh, eh, přítomny, by měly respektovat mezinárodní právo a příslušné, příslušná usnesení OSN a že by, měla, že by měly tyto strany eh, jednat takovým způsobem, který by nenarušoval eh, proces eh, OSN v západní Sahaře. A to, co je teď na stole z naší strany, plně vyhovuje těmto požadavkům OSN. Takže není to neslučitelné s legislativou eh, OSN, není to něco, co by narušovalo probíhající proces OSN. A další otázka, proč nečekat na 4. prosinec, proč to teďko tlačit? Za prvé, nezapomínejme na skutečnost, že diskuze, které jsou eh, naplánovány na 4. a 5. prosince v Ženevě, jsou první eh, podobná rozprava za celé desetiletí, či co. Eh, takže eh, z definice nebudou poslední rozhovory. Je to prostě proces velmi složitý mezi stranami, jejíž stanoviska jsou diametrálně odlišná a prostě bude trvat určitou dobu, než se toto přemostí a než vznikne konsensus nad něčím, co bude oboustranně přijatelný typ dohody. Co tím chci vším říct, je, že to jednání 4. prosince je pouze jedním z kručků a nechat si eh, teda čas až poté, když tady prostě máte jasný pokrok, No, eh, to by nás zavedlo až do příštího volebního období Evropského parlamentu. Děkuji a teď tedy paní Lalonde. Děkuji. Já bych se ráda vrátila k tomu procesu eh, v rámci OSN a k panu Kolerovi eh, došlo k eh, přijetí usnesení 2285 bezpeč, Rady bezpečnosti OSN před dvěma dny a týká se to tedy e, prolongace Minurso a e, bylo e, rozhodnuto, že to prodloužení bude šestiměsíční a ne 12-měsíční, je to tedy novinka, to znamená, že ten časový harmonogram se urychlí, jelikož bude třeba najít řešení před 30. dubnem. A proto to je tedy ten časový harmonogram tak složitá věc. Měli jsme také příležitost hovořili, hovořit s, pan, s zástupci pana Kolera, já doufám, že se s ním osobně setkám brzy. Eh, Naš, eh, naše jednání musí jít až do eh, konce, musí se prostě průběžně odehrávat. Nikdo nám neřekl, že bychom měli čekat do 4. či 5. prosince, abychom mohli hlasovat v INTA. Ty dvě eh, tém, ta dvě témata, ty dvě složky jsou dobře oddělené. Myslím, že tohle je jednoznačné. A podle toho, co jsem eh, pochopila od pana Kolera, tak oni se také vydali na místo a mám takový dojem, že jsme eh, asi na tom obdobně, co se týče svého dojmu z toho eh, rozvoje, hospodářského rozvoje a viděli jsme lidi eh, z západní Sahary, byli to Sahařané, nevím, jestli byli dováženi z Maroka, to nevím, ale já jsem to ve své zprávě sdělila. Je to opravdu, opravdu mm, velice překvapivé, jak se tento region rozvíjel a rozvíjí a eh, nemůžeme to přehlížet. A ještě odpovědět e, kolegyně musím. Musím říct, že ohledně té dohledatelnosti, to, de, de, detekce e, původu výrobků jsme byli velice striktní a zůstáváme velice striktní. A v tomto ohledu to bude asi trošičku bitva s Maročany, protože nejsme si úplně jistí, že to vnímají stejně. Já důvěřuji komisi, že v tom najde nějakou cestu a že se jí podaří od Maročanů získat získat záruky, že budou postupovat správně, tak aby bylo možno dohledat eh, původ eh, zboží eh, a určit, zdali ano či ne pochází ze západní Sahary. Takže myslím, že všechno bylo řečeno, snad jsem odpověděla všem. A ještě kolegyni Hautale, co se týče naší mise, no tak byli jsme tam tři, FDD, paní kolegyně, Eh, pak tam byla paní Hautala a já. A během naší cesty jsme, Isiana Begin a já, jsme necítili, že by tam existovaly nějaké problémy s bezpečností obyvatel západní Sahary a přitom jsme s nimi opravdu trávili hodně času, hodně času i s nevládními organizacemi, které byly pro dohodu a těmi, které byly proti ní. Vím, že paní Hautala odjela v noci ještě se sejít s dalšími aktéry eh, někam do divočiny. Myslím, že z toho eh, vy mm, že z toho jak si vyvodila, že nic nefunguje, no tak ona prostě někde jednala ve tři ráno v městě Jun, eh, tak domnívám se, že e, takovýto hospodářský rozvoj je něčím, co prostě nemůžeme jen tak e, hodit pod stůl. Je třeba podpořit proces pana Kolera. Uvidíme, k čemu dojde v Ženevě. Každopádně to bude velice rychlé, protože 30. dubna, pokud nedojde k dalšímu prodloužení e, toho, co teď je, bude konec. Američané jsou hodně, hodně rozhodnutí to nějak celé dokončit. Už se to táhne řadu let Maročani budou muset eh, učinit eh, maximum pro to, aby ta otázka dohledatelnosti původu výrobků byla vyřešena, abychom měli globální dohodu, která by uspokojila všechny. Takže eh, paní Hautala nám snad ještě vysvětlí, co dělala tehdy v noci ve tři ráno protože bylo eh, mé jméno zmíněno konečně, protože já jsem nabídla, aby ta má zkušenost byla zapracována do zprávy, ale bylo mi řečeno, že to je prostě soukromá záležitost a že to nemá s tou misí nic eh, do eh, společného. Ale mě ta návštěva potvrdila, že ty občanské organizace, které jsou na straně s samo, té, té, samourčení, tak jsou opravdu ohrožené dodržovány. Eh, my jsme prostě byli svědky toho, že mnoho policajtů v tu, eh, v tu třetí eh, hodinu ráno ehm, obstav, obešlo jedno auto, ta žena za volantem byla obviněna, že nemá pás, byl jí odebrán řidičský průkaz, prostě bylo tam kolem nás plno policejních aut, ale co chci vlastně říct? Zpráva kterou paní Lalonde vytvořila s veškerou úctou, je jednostraná a neobsahuje žádná zjištění eh, k otázkám, které mohla být, která mohla být zjištěna eh, s trochu aktivnějším přístupem k věci. Předseda. Já teď musím říct, že tady evidentně existují odlišná stanoviska eh, ohledně zprávy. Eh, ohledně reality v západní Sahaře. 7. listopadu ve 12 hodin vyprší lhůta pro eh, eh, předkládání pozměňovacích návrhů. 7. 11. ve 12, takže to bude v pravé poledne. A to je konec těchto tří bodů. A teď bod 18. Prosím, kolegyně, kolegové. Velmi stručně. Pan Prus ohledně eh, zda, eh, probíhajícího trialogu. Ano, pane předsedo, budu opravdu velmi stručný. Myslím, že mohu říct eh, k tomu trialogu ohledně Eh, spinningu investic, se, že se pohybujeme v tom předběžně dohodnutém časovém harmonogramu, ale kolegy chci ujistit, že my v žádném případě neopouštíme od našich priorit. Je tady dohoda ohledně klastru 1 a 2. Eh, to se týká architektury našeho budoucího systému výměny informací a také spolupráce ohledně zahraničních investic. Trialog začíná zítra. Eh, bude se týkat třetí třetího klastru a bude se týkat role Evropské komise, technologií, strategických řešení, programů, která jsou vnímány jako E, strategické a výměny názorů jsou zatím velmi užitečné a doufáme, že jdeme správným směrem v těch jednáních. Zůstávají tady některé otevřené otázky, které jsou důležité jak pro parlament, tak pro radu a z toho vyplývá můj pocit, že ta jednání probíhají e, efektivně a tak e, trochu dokonce rovně v určité, v určité vyváženosti. Evropská komise, to musím potrhnout, pracuje pracuje efektivně pro eh, kompromis a rovněž velmi efektivně spolupracujeme s rakouským předsednictvím, které je také velice aktivní, tak abychom všichni mohli eh, dodržet ten časový harmonogram, což mně připadá zcela zásadní. Asi tolik, pane předsedo, eh, ohledně tohoto trialogu. Děkuji. Okay, no question. Žádné otázky k panu Prusovi, není tomu tak, takže přicházím k bodu 20, eh, bodu různé, není tu nic, takže 19. a 20. listopadu se znovu sejdeme. Všem děkuji za účast a přeji hezký večer.